liebe Kolleginnen und Milé, milí kolegové a kolegyně, měli bychom zahájit naše jednání. Srdečně vás všechny zdravím k našemu poslednímu zasedání Výboru pro kulturu před letní přestávkou, kterou jsme si všichni poctivě zasloužili. Nicméně, dnes máme ještě náročný program a proto Hned se podíváme na pořad jednání a začneme s bodem 1, přijetí pořadu jednání. Tento pořad jednání máte před sebou. Jsou nějaké námitky k pořadu jednání? Chcete něco změnit? Zjevně tomu tak není, takže považuji pořad jednání za schválený. Byla bych velice vděčná, kdyby ty soukromé rozhovory ustaly. Danke. Děkuji. Takže se dostáváme k pořadu jednání číslo dvě. Schválení zápisu ze schůzí. Eh, návrh tohoto zápisu máte, týká se to schůze 30. května 2017. Máte to ve svých složkách. Máte nějaké připomínky k tomuto zápisu? Pokud nikoli, tak navrhuji, aby tento zápis byl považován za schválený, pokud nebudou předneseny nějaké námitky během našeho zasedání. Bod číslo 3. Sdělení předsedkyně. Dnes tady máme tlumočení následující jazyk francouzsky, německy, italsky, anglicky, řecky, španělsky, česky, estonsky, maďarsky, polsky, bulharsky a rumunsky můžeme poslouchat tlumočení a chci vás také upozornit, že se jednání přenáší na internet. A ještě bych chtěla také připomenout, že máme odpolední zasedání, budeme zasedat v jiném prostoru, eh, protože se tam jedná také o výbor, který je ještě eh, jaksi širší než my. Bude to důležitý dialog. Takže my dnes odpoledne budeme v ASP 5G3 zasedat. Takže aby někdo nepřišel sem a v podstatě se divil, že to vidí neznámé tváře. Takže 5G3 je sál, v kterém budeme zasedat dnes odpoledne. A teď se dostaneme k dalšímu bodu. Dnes budeme tedy hlasovat k autorskému právu na jednotném digitálním právu. Dále budeme hovořit, teda, pardon, hlasovat o souhrném rozpočtu Evropské unie a také mm, budeme hlasovat o programu Erasmus+. A zahájíme nejdříve hlasování ohledně autorského práva na jednotném digitálním trhu. Spravodajem je kolega Žulu z EPP. Pane Žulo, chcete ještě vystoupit krátce? Ne? Takže můžeme hned přistoupit k hlasování. Musím vás varovat. Ten Seznam bude na několika místech poněkud komplikovanější. Seznam hlasování, takže vás prosím, abyste pozorně sledovali průběh a také se předem omlouvám, pokud na pár místech budu trochu jaksi zmatenější, ale myslím si, že se nám to podaří zvládnout. Takže nejdřív 329. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 37 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 38 pro, proti, držel se, zamítnuto. A návrh 330 pro. Ne, takže budeme ověřovat 38. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce a e, zamítnuto 17 k 12. A nyní návrh 330. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Návrh 331 pro, proti, držel se, zamítnuto. 332 se stáhlo, 39 pro, proti, zdržel se, přijato. 333, 334 byly staženy, takže 335. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 336 pro. Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 337 pro. Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 1 pro. Proti. Zdržel se? Přijato. A nyní Kompromis dvě Pro? Proti? Držel se? Přijato. A nyní 348 pro, proti, zdržel se, takže si ověříme tento návrh. Hlasování je zahájeno. EPP má o jeden hlas víc. Takže prosím, vyměte jednu kartu hlasovací. Ano, teď je to v pořádku. Hlasování je u konce. Takže zamítnu to 15 14. A nyní 349 pro, proti, Držel se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, Držel se, Přijato. Kompromis 4. Obě stránky dál. Kompromis 4. Pro. Proti. Zdržel se. Ráda bych to ověřila. Hlasování je u konce. A přijato 24 ku 3. Vypadalo to, jako kdyby socialisté hlasovali proti, ale nebylo to tak, takže přijato, omlouvám se. Kompromis 5. Našli jste to všichni? Kompromis 5 pro, proti, držel se, přijato. A nyní 422, je to tak? Ano. Takže 422, kdo je pro, proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 422. Čtyřista dvacet dva. 422, 4, 2, 2. Čtyřista nemůžu to najít. Ale gefunden? Našli jste to všichni? Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní 428 pro, Proti? Držel se? Zamítnuto. A nyní šest... Eh, kompromis 7. Kompromis 7. Kompromis 7. Šestku, o té jsme už hlasovali. O kompromisu 6 jsme hlasovali tam eh, byla chyba, takže kompromis 7. Pro. Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď musím najít ještě ten kompromis 7, říká paní předsedkyně. 82. Pro. Proti. Zdržel se? Takže ověříme tento návrh 82. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto 14 ku 14. A 84 pro, proti, zdržel se, Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme. 84. Hlasujeme nyní. Hlasování je u konce. 15 ku 14 zamítnuto. A nyní 424. 424 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 425 pro, proti, držel se, zamítnuto. 427 bylo staženo, 430 pro, proti, držel se, zamítnuto. 429 pro, proti, zdržel se, to bych ráda ověřila. Hlasování je zahájeno, uzavřeno. 18 k 10 zamítnuto. A nyní 431 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 432 pro, Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 592 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 594 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 596 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 597 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 9. Takže pár stránek dále. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní kompromis 13. Kdo pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 14. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní kompromis 15. Kompromis 15. Našli jste to všichni? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 16. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní kompromis 17. Našli jste to všichni? Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 583. 583. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ráda bych to ověřila. Hlasování je zahájeno. Uzavřeno. 15 k 11 zamítnuto. A není kompromis 19, je to tak? Ne. 578 nejdříve pro, proti, zdržel se, Rádi bychom to ověřili. Takže hlasování je zahájeno. 578. Hlasování uzavřeno. 15 k 12 zamítnuto. A nyní 579 pro. Proti. Držel se zamítnuto. 585 pro. Proti. Držel se zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, držel se, přijato. 601 pro, proti, držel se, zamítnuto. 602 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 603 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 604 pro, proti, držel se, zamítnuto. 606 pro, proti, držel se, zamítnuto. 607 a 608 pro, proti, držel se, zamítnuto. 87, promiňte, ne, ještě 609, na to bych zapomněla, 609 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 91 pro. Proti. Drželi se. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale ráda bych si to ověřila. Hlasování je u konce. 15 k 12 přijato. 92 pro, promiňte, 94, opravuje se předsedkyně, pro, proti, zdrželi se ještě jednou. Takže 94, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Je to přijato, ale ověříme to. Takže 94 ověřujeme, hlasujeme lidí. Uzavřeno. Přijato 20 hlasy ku osmi hlasům, takže se omlouvám. 95 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 20 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. E, eh, 105, kdo je proti, kdo se zdržel, odmítnuto. 103 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 104 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 22 pro. Našli jste to všichni? Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A 100 183 nyní. 183 pro. Našli jste to? 183. Já to mám na straně 59. Tak našli jste to? 183, ist aber 183. 183, to je důležitý pozměňovací návrh. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 11, 186 a 189 jsou staženy, takže kompromis 24 pro proti, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 246 246 našli a zároveň 247 identické pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 248 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto. Prověříme nicméně. Končím hlasování. Zamítnuto 16 hlasy proti 13. 26 pro, proti, zdrželi se, za, přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 299 299, to je o několik stran dále. 299 a to je totéž jako 300. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Geschlossen? Končím hlasování a je to zamítnuto 19 asi proti 9. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozvací návrh 322 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. se návrh 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 327 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 328 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Po jménech zahojí toto hlasování. Končím hlasování. dvacet pro, osm bylo proti, jeden se zdržel přijato. E, blahopřeji zpravodaji i stínovým zpravodajům. A teď se dostáváme k trošku jednoduššímu hlasování. a sice hlasování o našemu stanovisku souhrnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018. Morten Lockgard eh, je naším zpravodajem. Prosím. Eh, to jednání bylo výborné. Děkuji kolegům za spolupráci a přeji příjemnou dovolenou. Výborně, tak eh, ještě na to bude chvíli trvat, než jdem na dovolenou, ale děkujeme za přání. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh čtyři pro, proti, zdrželi se přijato. Pět pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, přidrž, zdrželi se přijato. Číslo 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato, 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 18 stažena, 20 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato, číslo 26 pro, proti, zdrželi se přijato, prověříme 26 závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato 19 hlasy proti 7. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. A závěrečné hlasování jmenovitě končím hlasování. Dva dvacet pro, 4 proti, 3 se zdrželi, přijato. A teď ještě se dostáváme k druhému hlasování k rozpočtu a tady jde o konkrétní rozpočtové částky a já začnu to budou dlouhá čísla Kult 6100 a 6101 pro, proti, zdrželi se přijato. 6102 pro, proti, zdrželi se přijato. 6103 pro, proti, zdrželi se přijato. 6104 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 1. Kompromis 1. Kult 6105 a 6106. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Nyní kult 6107 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6108 pro?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 zdrželi se přijato, 6118, 6118 našli pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnu to prověříme, 6118. Končím hlasování zamítnuto 17 hlasy, pro bylo 10. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato 6122 pro, proti, zdrželi se, přijato 6122, to bylo. Nyní 6123 pro, proti, zdrželi se, Přijato 6124 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto, ale prověříme. Končím hlasování. 13, ke 13 tady zamítnuto. 6000 125 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6126 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6127 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6128 pro, proti, zdrželi se. Snad zamítnuto, prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 hlasy proti 8. 6129 pro, proti, zdrželi se přijato, 6130 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6131 pro, proti, zdrželi se přijato, 6132 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 6137 pro,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 6141 pro, proti, zdrželi se. Přijato 6142 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 6143 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 6144 pro, proti, zdrželi se. Přijato 6145 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď budeme hlasovat o mandátu pro naše zpravodaje. A bude to elektronicky, nikoli však po jménech. Závěr hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 4 proti. Modné máte mandát k jednání. Blahopřejeme k přijetí obou zpráv, děkujeme za odvedenou práci a doufáme, že v rozpočtovém výboru uspějeme s našimi pozměňovacími návrhy. Všichni tě budeme podporovat a bylo by dobré to také komunikovat v příslušných frakcích. Tím se dostáváme ke společnému eh, stanovisku k Erasmu+. Zde jsme eh, se 131 pozměvacích návrhů zpracovali řadu kompromisů a já bych ráda připomněla, že tento návrh rezoluce eh, souvisí s ústní interpelací na komisi. Je to ohlášeno už na plénum v září a doufáme, že konference předsudů, předsedů to takto schválí, ale samozřejmě neškodilo by, kdybyste eh, trošku příslušným směrem nabrýfovali předsedy svých frakcí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 Pozměňovací návrh 55 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato 76 pro, proti,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 proti, zdrželi se přijato dvě pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní závěrečné hlasování, zahajuji toto hlasování. Ich habe bisher nur 21 Zatím hlasuje pouze 21 poslanců a poslankyň. Okay, dann uh, schließen wir die Abstimmung. Končím hlasování. A máme 21 pro, 1 proti, 6 se zdrželi. Tím je uh, rezoluce velkou většinou přijatá. Děkuji za všechny, kteří se zúčastnili, děkuji všem, kteří se zúčastnili a tím končíme hlasovací maraton dříve, než jsme čekali. Děkuji vám za soustředěnou spolupráci eh, při tomto ne tak docela jednoduchém hlasování. A prosím, abyste opouští opouštíteli sál činili tato v tichosti, abychom mohli pokračovat v práci. Takže dostáváme se k bodu číslo 7. Je to návrh stanoviska, je to zpráva občanství EU za rok 2017, posílení práv občanů v Unii demokratické změny. Příslušným výborem je petiční výbor a my musíme předložit stanovisko k této zprávě. Naší zpravodajkou je Kristina Libacka a pozměvci návrhy by měly být předány do 13. července do 11 hodin a na kult budeme hlasovat 10. října. A nyní bych ráda vyzvala Kristinu Libacka, aby se ujala slova a představila svoje stanovisko. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Komise nám už po třetí předkládá zprávu o našich občanech. A my jsme zde připravili eh, stanovisko, kde posilujeme aspekty které se týkají toho, co nás zajímá, to znamená vzdělávání, cestovní ruch a její význam jsou v procesu porozumění, posilování a také mm, praktické uplatňování práv Unie. Vzhledem k tomu, že tématika občanských práv je velmi široká, Vypracovala jsem ve spolupráci s tínovými zpravodaji řadu pozměňovacích návrhů, které jsou velice konkrétní, eh, které chtějí posílit povědomí občanů o jejich právech a jejich uplatňování, ale také posilování tohoto uvědomění eh, prostřednictvím školství, kultury a sportu toto jsou tedy aspekty, které, které chci samozřejmě tady představit. Takže nejdříve dobrá zpráva. 97% Evropanů si uvědomuje, že mají statut občana Evropské unie. To je mnohem víc než kdykoliv dříve. Přesto není dostatečné povědomí o některých občanských právech a způsobu jejich uplatňování. Proto se domníváme, že je třeba pokračovat dále v šíření informovanosti o občanských právech a nezbytné je také působit tím směrem, eh, aby se rozšiřovaly a posilovaly možnosti jejich uplatňování. Eh, v tomto v této souvislosti jde tedy o posílení eh, různých vzdělávacích eh, institucí, eh, posilování výuky o evropských záležitostech a právech občanů. Šíření těchto práv je třeba provádět ve spolupráci evropské, celostátní, regionální, místní. Unijní programy pro vzdělávání, kulturu a sport jako třeba Kreativní Evropa nebo Erasmus+, odehrávají klíčovou roli v oblasti eh, rozšířování povědomí a eh, posilování vědomí o evropských, eh, tedy o občanských právech v Evropě a aktivního přístupu k občanství. Jde o to, že všichni občané mají svá práva a ta jsou jednotně respektována v celé EU. V rámci kompetencí našeho výboru musíme v této souvislosti podtrhnout význam integračních eh, vzdělávacích systémů, které podněcují k aktivnímu vykonování občanských práv a celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme také roli kultury, umění a sportu jako nedílných součástí aktivního občanství a proto je třeba také posilovat eh, pocit náležitosti k Unii a eh, v mezikulturní oblasti. Také se dotýkáme otázek eh, které vyplývají z práv eh, u postižených občanů nebo občanů v obtížné životní situaci. A v této souvislosti vyzýváme eh, členské země k naplňování eh, charty práv postižených lidí a pokud se týče jejich potřeb. Také nás těší, že chce Evropská unie začlenit aktivní občanství do živo- demokratického života EU. To se samozřejmě realizuje formou voleb, ale také je třeba vést dialog s občany, eh, debaty s občany a šíření tedy významu unie a významu práv euroobčana v každodenním životě, eh, včetně tedy eh, konzulární ochrany a tak dále. Důležité je, aby se uplatňovaly eh, eh, programy EU pro mládež na léta 16 až 18. Eh, tady se musíme soustředovat na aktivní občanství a zapojení mladých lidí do života společnosti a do demokratického života EU. Podporují komise v nových iniciativách a podpoře práv Upozorňuji také na to, jak je důležité monitorovat eh, prováděnou činnost a také na vypracovávání nových doplňkových iniciativ, jejichž eh, provádění nebude mít negativní dopady na rozpočet. Eh, k dalším doporučením se počítají přehled občanských iniciativ, angažma občanů podporuje podpora vzdělávání učitelů, eh, zpřístupňování eh, internetu pro sdílení osvědčených postupů, vzdělávání přeshraniční, voluntariát, podpora mobility, eh, zajištěním transparentnosti a, a také dovedno, podporou dovedností a vzdělávání. K tomu patří také eh, boj proti nezaměstnanosti mladých, eh, výměna dobrých eh, nebo osvědčených postupů při uplatňování práv. Na závěr děkuji za tuto zprávu, děkuji za náhry v oblasti školství, kultury a volontariátu. Počítám s tím, že komise naše doporučení vezme v úvahu podpoří rolu, roli sportu a e, zapracuje možnost e, posilování evropských práv prostřednictvím sportu. Děkuji stínovým spoluzpravodajům e, a všem těm, kteří projevili zájem o práci na tomto tématu. A ještě závěrem jedna myšlenka. V tomto stanovisku jsme se úmyslně nezabývali otázkami Brexitu. My samozřejmě sledujeme práci skupiny pro Brexit, ale to jsou velmi vážné otázky a myslím, že ty nám eh, nepřísluší. Děkuji vám. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Srdečné díky, eh, Kristýno, za tvoje vystoupení a za předloženou zprávu. A nyní bych dala slovo stínovým zpravodajům. A poté by mohli vystoupit další poslanci, pokud by si to přáli, tak ať mi vyšlou příslušný signál. A co se týče eh, stínových zpravodajů, budou mít tak dvě minuty. Nejdříve pan Malinov bude hovořit. Thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že paní Libacká byla ve své prezentaci našich pozměňovacích návrhů velice pečlivá, takže se budeme eh, držet toho, v čem spočívají naše největší obavy. Já mám velké obavy ohledně toho, jak se lidská práva o občanských právech vlastně vyučuje ve školách, takže jsem velice rád, že je tady především důraz na eh, podporu učitelů a myslím si, že nemůžeme být tady příliš ambiciozní s naším stanoviskem. Chci jenom zdůraznit, ačkoliv je to tam také zmíněno, bude to ještě předmětem jiného stanoviska, že jeden z nejoceňovanějších nástrojů, které se týkají aktivního občanství, selhal. A tím myslím nástroj občanská iniciativa. Samozřejmě, že ono to přímo nesouvisí s právy občanů, ale vkládali jsme do tohoto nástroje tolik nadějí a myslím si, že si musíme přiznat, že tento nástroj, který měl posílit lidská práva a aktivit, aktivní kroky občanů, to je v tuto chvíli skutečně jedním z největších selhání, řekl bych obecně, Lisabonské smlouvy. Jinak tady probíhala velice dobrá spolupráce. Toto je stanovisko, které podle mého názoru skutečně našemu výboru poskytuje příležitost eh, přispět něčím, co podle mého názoru určitě bude i ve finální verzi tohoto textu. Samozřejmě je dobré, že došlo ještě k dalšímu rozvoji, tedy je tam důraz na vyučování ve školách, na to, že máme dát více příležitostí postiženým občanům. A to je novinka. Ono to tam vždycky jaksi bylo součástí toho hlavního záměru, ale je dobré, že teď máme tady konkrétnější návrhy v tomto směru. A je také dobré, že to vzešlo z našeho výboru. To je vše, děkuji. Ja, vielen herzlichen. Srdečné díky. Máme dneska na eh, programu také revizi o občanské iniciativě, takže určitě se k tomu můžeme ještě vrátit. V každém případě děkuji za toto propojení k této tematice. A další řeční. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, já bych chtěla poděkovat paní Ujbacké za představení jejího stanoviska Evropští občané se stále více uvědomují to, že je, mají určitá práva a chtějí samozřejmě zlepšit své povědomí o nich. Většina obča, evropských občanů velice oceňuje především právo na svobodu pohybu, které jim umožňuje pracovat, studovat, žít kdekoliv jinde v Evropské unii. A tato práva můžeme využít všichni. Nicméně celá řada občanů se setkává s problémy, když chtějí vykonávat tato svá práva. My chceme tady zajistit, aby všechny mechanismy, které fungují, byly lépe známy a aby tedy lépe fungoval i celý evropský demokratický proces. Já souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že je třeba zdůraznit, že vzdělávání a kultura hrají klíčovou roli a že je třeba se více zaměřit na tato práva program eh, European Citizens právě jsou, eh, podporuje eh, dialog mezi institucemi, organizacemi, zástupci občanské společnosti a obcemi. A proto jsme také předložili určité pozměňovací návrhy, abychom přidali textu ještě další hodnotu. Děkuji mnohokrát. Srdečné díky, paní Gönner. Silvia Kosta má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také paní zpravodajce. Myslím si, že tento návrh je velice přesný. Eh, jsou tam konkrétní body. A myslím si, že je tam také zohledněna celá řada požadavků, které jsme vznášeli k paní zpravodajce. Eh, jenom několik věcí. Tady se zmiňuje 90, to, že tady 97% občanů jsou, je si vědomo toho, že existují nějaká práva, ale měli bychom také hovořit o povinnostech, protože ty nejsou jasně eh, popsány někde. Možná právě v oblasti vzdělávání bychom se měli na některé ty povinnosti zaměřit, jako například solidarita a tak dále. Takže možná by bylo kromě práv dobré zmínit také povinnosti. A myslím si, že kromě škol je třeba také zdůraznit téma celoživotního vzdělávání vzdělávání pro občany v průběhu celého jejich života. Protože samozřejmě občanství trvá po celou dobu dospělosti také. Takže je třeba zdůraznit celoživotní vzdělávání, zdůraznit roli různých združení, obcí, místních organizací, která, které podporují tyto důležité hodnoty. A také si myslím, že by bylo dobré, kdybychom tam více hovořili také o tématu migrace. Máme samozřejmě tedy občanství z právního hlediska, ale také máme občanství z hlediska sociálního, kulturního, takže myslím si, že je třeba tam zdůraznit ten širší integrační proces a toho, že ta práva, povinnosti, hodnoty, to by mělo být také součástí mezikulturního dialogu, tak, abychom umožnili vzdělávacího systému podporovat tímto způsobem úspěšnou integraci. To myslím, že by bylo dobré zdůraznit. A poslední věc se ještě eh, týká odborné přípravy. Už jsme o tom hovořili v minulosti, protože toto je klíčově, klíčová součást školních eh, vzdělávacích programů. Děkuji. Srdečné díky a paní Šeldrová. Děkuji za udělení slova. Eh, já bych chtěla poděkovat eh, kolegyni eh, Kristýně za její zprávu. Vyzdvihla bych tam v bodě 2 tu výzvu ke komisi, aby poskytla společný rámec pro vyučování o EU ve školách. To je výzva, kterou jsme již uplatnili v jedné zprávě, ale nemáme informace o tom, zda komise v tomto udělala nějaký pokrok Nejde o nějakou regulaci nebo vynucování, ale o pomoc, o metodickou pomoc školám, aby měli společný rámec, čili je to pozitivní motivace a to je důležitý přístup. Takže děkuji, že to tam zmínila. Já bych chtěla dodat, že eh, k tomu uplatňování práv občanů určitě musí přispívat vzdělávání, kultura a chci zmínit třetí oblast a to jsou média my jsme tady hlasovali o směrnici o audiovizuálních službách, hlasovali jsme dnes o copyrightu. A, ten, a právě e, také copyright, směrnice o copyrightu, práva a zajištění podmínek pro Autory jsou nepochybně důležitou součástí toho, aby kultura na té evropské úrovni zůstala svobodná, svobodný přístup k informacím. Bez toho občané nebudou schopni uplatňovat svá práva. E, potřebují přístup k pravdivým, objektivním informacím. Čili i svoboda médií je něco, co nezbytně na té evropské úrovni musíme podpořit. Děkuji. Srdečné díky, paní Šojdrová a Helga um, Děkuji. Myslím si, že obecným cílem je zajistit, aby občané měli větší vliv na politiku v EU. A myslím si, že obecně, když tady tady probíhají rozpravy o globalizaci a evropské politice, tak je samozřejmě nutné, aby lidé měli dojem, že skutečně mohou nějak ovlivnit směr a směřování těchto politik. Když se podíváme na to, k čemu došlo v Hamburgu minulý týden během zasedání G20, tam tady bych se chtěla skutečně uh, distancovat od toho, co se tam dělo, od toho násilí, toho takzvaného černého bloku, ale myslím si, že asi všichni víme, že uh, je velká nespokojenost, pokud jde o otázky spravedlnosti, a celá řada lidí má dojem, že nemají vůbec přístup k tomu, o čem se rozhoduje. A proto si myslím, že občanská práva v EU, tam je třeba toto, jak si, aby lidé pochopili, že hodnoty EU jsou skutečně velice dobré. Jde o právní stát, vyváženost, stejné podmínky pro pohlaví, práva menšin, oddělení pravomocí, práva žen. A do jisté míry je možná potřeba prosazovat tyto hodnoty a principy více, lépe, abychom přesvědčili občany o tom, že je celá řada dobrých důvodů, proč by se měli angažovat a proč by se měli snažit Evropskou unii dále budovat, protože tady je celá řada výhod, když se budou snažit tento projekt vylepšovat a nikoli ho ničit. A do jisté míry právě toto je ta všeobecná atmosféra, která teď panuje, protože máme občany, kteří říkají, že v podstatě Evropská unie je víceméně jako sovětský svaz. Z mého hlediska je to naprosto eh, naprostá nepravda a proto je potřeba zdůrazňovat ty rozdíly a proto práva občanů v EU jsou velice úzce propojená s touto otázkou, s těmito tématy které podle našeho názoru jsou jaksi těmi zásadními tématy evropského projektu a tam musíme posilovat. Děkuji. Ja, ano, mnohokrát děkuji. A teď se obracím na komisi. Chcete se vyjádřit za komisi? Ne, dobře, takže Kristina ještě jednou má slovo, prosím. Bardzo děkuji. Děkuji vám. Děkuji za všechny připomínky samozřejmě jsou velmi cené a budou eh, zapracovány do eh, této do tohoto stanoviska. Já se plně shoduji s panem poslancem, že pokud se týče té občanské iniciativy, že zde je třeba zdůraznit, že se málo využívá, protože se o ní málo ví. Určitě souhlasím eh, s každým, kdo hovořil o tom, že je nutné eh, mít určité rámcové, snad ani ne programy, možná jen platformy, které by produkovaly materiály eh, pro výuku europeismu ve školách. Není lepší způsob, jak utvářet pro evropské postoje u aktivních občanů, Eh, není nic lepšího než právě působení ve škole. Nesmíme ovšem zapomínat na obrovskou roli kultury při utváření povědomí občanů a tady souhlasím s roli médií, eh, kterou tady také bude eh, třeba prohlubovat. Souhlasím také se všemi, kdo poukazovali na to, že že něco jiného je povědomí jsem Evropan a něco jiného je schopnost využívat svých práv, poněvadž je dobře znám a vím, jak s nimi nakládat. Děkuji za všechny návrhy a děkuji za podporu předložených návrhů. Děkuji. Já. Ano, eh, srdečné díky za tuto rozpravu k tomuto podle mého názoru velmi eh, důležitému tématu, zprávě a stanovisku. Samozřejmě my jako političky a politici jsme vyzýváni k tomu, abychom přispívali k aktivnímu občanství a to v tom smyslu, že naše práce musí být vytvářena velice transparentně, takže i my máme určitý díl odpovědnosti v této oblasti a mnoho věcí bychom měli právě mapovat, zvláště tam, kde lidé mají pocit, že se jim nerozumí a že se nezohledňují i z naší strany. Takže srdečné díky za představení této práce, která jak si vyvolala celou řadu komentářů. Já přeji paní zpravodajce a stínovým zpravodajům mnoho úspěchů v jejich práci a 10. října se k tomuto tématu vrátíme. Nyní bohužel musím na čtvrt hodiny přerušit naše jednání, protože tady pak přivítáme naše hosty z mm, Estonska. Ty by měly přijít až 10.30. Naše rozprava proběhla rychleji, než jsme původně plánovali, takže si uděláme malou přestávku, která jistě bude i možná Eh, hodná v tomto okamžiku, takže po desáté hodině a 30 minutách bychom se měli vrátit, abychom přivítali tyto hosty. Prosím vás, vraťte se sem, protože by bylo dobré, abyste zde byli, až bude estonské předsednictví představovat svůj pracovní program. Gut, wir sollten weitermachen. Dobře, tak eh, měli bychom pokračovat. Já jsem velice šťastná, že u nás mohu přivítat eh, paní Miles Grebs, která je ministriní pro vzdělávání a výzkum eh, Estonské republiky a dále ministra kultury Indreka Sára, eh, který nás tady eh, bude informovat o nejdůležitějších kulturních zážitostech, eh, tedy těch věcech, které chceme zvládat během estonského předsednictví. Já bych vám chtěl poděkovat také za uspořádání pracovní cesty do Talinu, před zahájením eh, vašeho předsednictví. Já sama jsem tam bohužel nemohla být, ale slyšela jsem hodně dobrého, hodně pozitivního a, eh, a samozřejmě také o tom eh, mládežnickém festivalu písní a tanců a vlastně je to, je to výročí, je to 20 let toho tanečního festivalu a další výročí. A já tedy doufám, že při těch dalších oslovách eh, budeme eh, moci se zúčastnit. Ono to vlastně bude krátce pro, eh, po eurovolbách a uvidíme, kdo z nás se bude moci zúčastnit. Každopádně vám chci poděkovat za pozvání a za to, že jste nám umožnili účast. Děkuji vám, vážení ministři, máte před sebou eh, šest eh, intenzivních a možná i těžkých eh, měsíců. Evropská unie čelí bezpříkladným výzvám a to znamená, že ani to vaše předsednictví nebude zcela jednoduché. Všechny evropské instituce by měly tvrdě pracovat a přiměřeně reagovat na tu mnohostranou krizi. V této souvislosti je kulturní a vzdělávací politika velmi důležitá a kromě toho probíhají eh, složitá jednání o revizi, o audio eh, vizuálních službách, dále z otázky solidarity a za chvíli začnou trialogy k Europasu. Práce tedy mnoho a my bychom se velice rádi dozvěděli více o e, vašich plánech. No a teď, abychom nestráceli čas, dávám slovo paní Reps a panu Sárové e, k desetiminutovým úvodním prezentacím, po níž bude následovat 19 členy výboru. Takže nejdříve prosím o e, vaši prezentaci, paní ministrině Repsová. Děkuji vám, že jste přišla. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Vlastně jednodušší říct, milá Petro za velice laskavá slova. Jsem velice ráda, že vidím, že většina z zde přítomných poslanců a poslankyň, kteří eh, jsou těmi, které jsme měli příležitost přivítat v Talinu. Já vám ještě jednou děkuji za to, že jste k nám přijeli na tuto velice sice krátkou, ale plodnou návštěvu v Talinu. Silvia tam byla, Maria tam byla, Georgi a Eh, Jana a Stislav a další. Bylo to, byly to krátké eh, schůzky, ale velice efektivní. Byla tam, proběhla také schůzka s naším prezidentem. Včera jsme se tady setkali i s Helgou, se Světoslavem a s dalšími. Takže skutečně je vidět, že sdílíme stejné hodnoty, stejné cíle pokud jde o oblast vzdělávání. A já jsem naprosto přesvědčená o tom, že veškeré rozpravy, které mezi námi proběhnou v nadcházejícím půlroce, budou úspěšné ve spolupráci s tímto parlamentem. A já se těším na další příjemné rozpravy s vámi, paní kolegyně, protože vy máte před sebou obrovský úkol a sice dokončit vaši nesmírně zajímavou zprávu. Během našeho předsednictví doufejme, proběhne ještě celá řada dalších dobrých i neformálních jednání, protože předsednictví a jednotliví ministři mají úžasnou příležitost vás zvát na různé akce. Doufejme, že tady nás nebude brzdit počasí, protože si myslím, že jeden ze velice zajímavých zážitků eh, byl pro vás i ten, že jste mohli přijít na ten náš kulturní festival, ačkoliv tam zrovna tady probíhala bouřka. A teď tedy, když se dostávám k našemu eh, předsednictví, tak na začátek bych chtěla velice poděkovat maltskému předsednictví za to, že nám předali, předalo rozpracované ve věci ve velice dobrém stavu. My se budeme snažit co nejvíce na to navázat. Proběhne celá řada diskuzí a samozřejmě poté s plnou důvěrou předáme rozpracované záležitosti našim eh, bulharským kolegům. Vidíme už teď, že trialog s našimi třemi partnery probíhá velice dobře. A vidíme, že tady ty eh, debaty na sebe dobře navazují. V dnešní době probíhá v Evropě celá řada zajímavých diskuzí. Musíme se znovu pokusit najít opravdové evropské hodnoty. Všichni naši občané chtějí vidět daleko realističtěji, jak si stojíme, pokud jde o evropské záležitosti. A samozřejmě váš výbor pro kulturu už provedl celou řadu zajímavých rozprav v, te, v tomto smyslu a ještě další proběhnou za našeho předsednictví. Hovoříme tady právě o tom, co to jsou evropské hodnoty, jak mohou mladí lidé eh, těžit z Evropy. Tady se dostáváme třeba k programu Erasmus+, který je velice oceňován, který, kterého se váš výbor velmi váží. A samozřejmě předsednictví a naše ministerstvo vzdělávání a výzkumu toto považuje za velice vysokou prioritu. Erasmus Plus to je takové stělesnění toho, o co v Evropě jde. A je tady možnost, abychom z něj těžili my všichni. Abychom se podívali na to, jak tato sdílená filozofie Evropy a toho, že děláme věci spolu, že tam z toho skutečně tady vycházejí velice pozitivní výsledky. V tuto chvíli je vyjednávání v raném stádiu další, ohledně další generace programu Erasmus+. Toto vyjednávání bude pokračovat během několika nadcházejících předsednictví, ale je to pro nás také příležitost, abychom přispěli k tomu, že dohoda, ke které dospějeme po roce 2020, bude taková, kterou budeme všichni považovat za pozitivní vývoj a za pozitivní eh, nový krok ku předu. Tento program je nejenom úspěšný, ale velice viditelný také. A celá řada mladých lidí, ale i dnešních politiků se snaží dnes poukazovat na něco pozitivního a evropského. A právě program Erasmus Plus je eh, často klíčovým heslem v tomto smyslu. Když se teď tedy dostáváme k prioritám v oblasti vzdělávání, tak je jasné, že vzdělávání tam je Evropa vedoucím hráčem. Máme tady silné tradice. A letoš, v letošním roce, když OECD zveřejnila výsledky svých studií, tak se ukazuje, že Estonsko že v Estonsku tady probíhá stejná diskuze jako v celé Evropě. A sice o tom, jak přijít s novými technikami, metodami pro výuku a učení a jak můžeme tedy čerpat z jednotlivých politik a praxí, jak můžeme přemostit a tady jak si promítnout výsledky výzkumu a vzdělávání do každodenní výuky, praktické výuky a jak můžeme tady také využít veškerý, veškerý výhod nových technologií, včetně digitálních technologií také je třeba se zaměřit na to, jak využít už připravená řešení k tomu, aby tady školy o nich věděly a pokud existují dobré výsledky vzdělávání, tak neustálou výzvou je, jak tedy neustále toto vzdělávání, vzdělávací programy reformovat a vylepšovat. A školy tady někdy už máme v některých oblastech dobré výsledky, tak přesto se můžeme poučit eh, a pokročit dále, protože vzdělávání potřebuje neustálý vývoj a samozřejmě také neustálé financování, nové zdroje. Také musíme vytvořit rovné příležitosti ve vzdělávání, včetně vysokoškolského vzdělávání a také eh, seberealizaci díky celoživotnímu vzdělávání. Jsou tady další ještě výzvy, pokud jde o celoživotní vzdělávání pro dospělé. Klíčovými eh, záležitostmi jsou tedy demokracie, konkurenceschopná Evropa a samozřejmě tedy vzdělávání po celé, v průběhu celého života, tedy celoživotní vzdělávání. Modernizace ve vzdělávání. O tom budeme diskutovat během celých šesti měsíců našeho předsednictví. Je to klíčová priorita pro nás a vím, že tady v tomto výboru probíhá k tomu také klíčová rozprava. Samozřejmě, že my budeme také spolehat na výsledky rozprav ve vašem výboru a samozřejmě se s vámi rádi podělíme o výsledky našich rozprav. Změna přístupu k výuce a vzdělávání a modernizace, to je také pro nás velice důležité. Tady je důležité, zajímavé také sdělení komise k modernizaci vzdělávání. Samozřejmě probíhají k tomu také rozpravy na úrovni rady, rady, abychom také přijeli závěry rady v září tohoto roku. A my věříme tomu, že zapojení Evropského parlamentu a ostatních institucí, také sociálních partnerů a všech zúčastněných je naprosto zásadní pro to, abychom vytvořili nový, tedy eh, průřezový, holistický rámec pro vzdělávání. Důležitým tématem pro nás je také vztah mezi vzděláváním a světem práce, zaměstnání. Jsme přesvědčeni, že eh, instituce vysokoškolské a školy musí reagovat na eh, dovednosti, schopnosti eh, studentů, ale také reagovat lépe na výzvy na pracovním trhu. A v tomto smyslu také potřebujeme mít lepší data o dovednostech, o zaměstnatelnosti a Evrop- eh, estonské předsednictví eh, v tomto smyslu chce také předložit přístupná eh, doporučení, která jsou zaměřená na lepší sběr dat a analýzu, protože samozřejmě jakožto tvůrci politik potřebujeme mít dobré základní znalosti o, o situaci, abychom mohli činit dobrá rozhodnutí. Budeme pokračovat také v dobré práci eh, našeho, našich malckých kolegů, pokud jde o Europas. Tady už bylo dosaženo velkého pokroku, nicméně rozpráva na úrovni rady ještě nebyla dokončena. Zcela sdílíme váš názor v tom smyslu, že Europas už dnes neodpovídá potřebám a neodráží technologický pokrok a také změny na trhu práce, ve vzdělávání a v společnosti obecně. Proto tedy Europas potřebuje modernizaci a je třeba ho tady přizpůsobit digitální éře. My se zavazujeme k tomu, že v tomto smyslu budeme eh, se snažit o pokrok. Dále budeme se snažit v radě dosáhnout co nejdříve dohody, abychom mohli zahájit vyjednávání s vámi, a to ještě během našeho předsednictví. Chtěl bych poděkovat panu Manilovu, Manilovovi a panu eh, Manovi z výboru pro zaměstnanost a také stínovým zpravodajům za významný přispění k této práci. Velice se těšíme na spolupráci s vaším výborem, pokud jde o toto důležité téma, a na vaši dobrou spolupráci. Včera už tady k tomu proběhlo první jednání, jak jsem říkala. Když se dostáváme k oblasti eh, mládeže, polit- a k politikám zaměřeným na mládež, tak tady víme, že na úrovni EU máme silné, dobré politiky v tomto smyslu. První eh, právní předpis eh, o mládeži byl přijat v roce 1936 a my chceme skutečně u nás v Estonsku eh, už vlastně od roku 1990, od 90. let, kdy jsme dosáhli nezávislosti, se snažíme vytvořit velice silný právní rámec v tomto smyslu a jsme na něj velice hrdí a doufáme, že budeme inspirací i pro občasné, eh, pro ostatní členské státy. Jsme tedy velice rádi, že mládež si získává výraznější místo jakožto priorita v různých politikách EU. A pokud to mohu takto říct, tak je to vlastně v podstatě taková změna paradigmatu dokonce. A myslíme si, že se nám může podařit i přinést nějaké ne, neotřelé nové hledisko na toto témata. Jak už jsem říkala, teď začínáme pracovat na nové strategii pro mládež po roce 2018 a pro nás jednou z hlavních priorit je to, jak můžeme podpořit a zapojit mládež efektivněji do těchto vyjednávání a diskusí. Z tohoto důvodu společně s našimi eh, ostatními partnery eh, rakouském a bulharském se zaměřujeme na to, jak můžeme tedy prostřednictví strukturálního, strukturovaného dialogu vylepšit tuto strategii. Máme na mysli iniciativu, která se eh, zabývá eh, budoucností této iniciativy a snažíme se tedy propagovat dále dialog mezi mladými lidmi a tvůrci politik. Jsme také velice hrdí na nový koncept, kterému říkáme tedy chytrá práce pro mládež. Je to nový přístup k rozvoji práce mladých, který staví na stávajících principech, znalostech, metodách a snažíme se tady využít veškerého potenciálu technologického rozvoje v digitální společnosti. A také se snažíme o nalezení rovnováhy mezi tím, co už existuje a co je třeba zachovat a mezi tím, co bude teprve do budoucna vynalezeno. To znamená, že iniciativa Smart Youth, Smart Youth Work v podstatě staví na digitální společnosti a na zapojení mladých lidí do této společnosti. To znamená, že skutečně tady těžíme z obou stran věci. Nadále chceme využívat tyto příležitosti, které nám digitalizace přináší. Zároveň jsme si vědomi toho, že rychlé změny a nové technologie vždycky eh, mohou vést k zranitelnosti, přinášejí také slabá místa, to znamená, že chceme vyrovnat eh, rovnováhu mezi výhodami na jedné straně a těmi slabinami na straně druhé. Další naší prioritou je něco, o čem jsme přesvědčeni, že je to základním stavebním kamenem eh, v oblasti politiky o mladých, a to je dobrovolnictví. Tady přinášíme nové příležitosti pro propagaci společných evropských hodnot a solidarity, tak abychom pomohli mladým lidem vybudovat si eh, schopnosti, které mohou mít její pozitivní dopad na jejich zapojení na trh práce a pro společnost jako celek. Je to velice nová iniciativa. Navrhuje se tam celá řada nových oblastí aktivity a přístupů, které tady vnesou do těchto programů pro mládež na evropské úrovni eh, novou iniciativu a inovaci. Je to velice vzrušující, že teď tady začínáme tuto diskusi o tom, co bychom v budoucnu chtěli, eh, jaké bychom chtěli mít příležitost pro mladé lidi, ať už je to v oblasti dobrovolnictví nebo ať už jde o jiné formy, kterými mohou tyto mladí lidé přispět společnosti. Doufáme, že to všechno tedy obohatí Evropu a její budoucnost. Jakožto zástupně předsednictví Uznávám, že tedy tato legislativní iniciativa je vysokou prioritou a tento, v tomto ohledu chceme pokročit dále co nejdříve. Těšíme se tady na dobrou spolupráci s Evropským parlamentem a samozřejmě si velice těším na vaše příspěvky do diskuse k tomuto tématu. Už jsme tedy naplánovali naše aktivity, stanovili své cíle a my se těšíme na to, že tady s vaší podporou budeme úspěšní při jejich dosahování. Těším se na naši rozpravu, ale chtěla bych také nejdříve vás všechny pozvat do Estonska na jednotlivé akce našeho předsednictví, především na konferenci mladých v Talinu, to je 23. až 26. října a tam budeme právě hovořit o budoucnost politiky pro mladé lidi, přímo s mladými lidmi. A potom v Talinu 19. až 20. září proběhne konference o vzdělávání právě k tématu současných postupů a přístupů ke vzdělávání a odborné přípravě. Děkuji. Ja, vielen, vielen... Eh, Srdečné díky za vaši prezentaci. A teď se dostáváme k tomu dílu kulturní politiky z hlediska předsednictví a předala bych slovo panu ministrovi Sárovi. Děkuji, milá Petro. It means, uh, uh good morning or... Uh, Dobré dopoledne. Eh, to bylo estonsky. Vážení eh, členové výboru, kolegové, přátelé, chtěl bych eh, především využít této příležitosti k poděkování Silvii, Marii, Tereze, Georgiu, Jovi, Zdislavě a Janě za eh, výborné rozhovory během návštěvy u nás. My jsme tedy během toho festivalu písní a tanců opravdu nasákli tou atmosféru a doufám, že jste si to užili v Estonsku. Zpěv a tanec je nejen zásadní součástí estonské kultury a historie, ale je to vlastně vyjádření víry eh, v mír a pokojné sousedské soužití. Eh, u nás se tedy eh, hovoří o zpívané revoluci, která se nás odehrála. My jsme dnes jako Estonsko plnoprávným členem evropské rodiny a dokonce předsednictvím národem. A samozřejmě, že bez spolupráce a podpory jiných evropských národů bychom nebyli tak úspěšní eh, v utvrzování naší eh, samostatnosti. Osobně bych řekl, že vlastně jenom pár eh, týdnů před naší nezávislosti v roce 1991 eh, se tedy Evropa pro mě otevřela. Jeden eh, dánský politik tehdy byl předsedou evropských liberálů, Uffe Elman Jensen mě umožnil studovat v Dánsku. Já pořád s jeho rodinou eh, jsem eh, ve styku a nejenom, že jsem se naučil díky tomu krásnému dánskému jazyku, ale také eh, mě před očima ožily evropské hodnoty. Moje zkušenost v Dánsku je určitě tím, co mě inspirovalo a proč tak hluboce věřím v Eh, svobodu, bratrství a rovnost. Mohl bych o tom vykládat celé hodiny a jsem velice hrdý na to, kam to Estonsko dotáhlo a rád bych tedy prezentoval Evropskému parlamentu, eh, co chystáme na naše předsednictví. Digitální Evropa patří k estonským vyšším prioritám. My jsme známi jako E-Estonsko my máme tedy zákon z roku 2017 a můžeme říci, že jsme eh, na předním místě v digitalizaci a eh, v digitální služba. Je to tím, že jsme eh, velice rozptýlení po celém Estonsku, řídce osídleném a my raději tedy se domluváme elektronicky, než bychom stáli frontu na úřadě to i Estonsko, to pro mě je symbolem nejenom možností moderní technologie, ale pro mě to znamená také eh, jako Evropu. Eh, evropské, to bylo e-Estonsko je velice evropské Estonsko. 77% Estonců podporují naše eh, členství v EU a je to proto, že my věříme, že sjednocená Evropa která drží pohromadě, eh, eh, nabídne občanům eh, větší prosperitu a bezpečnost. A my do toho chceme spolu s vámi dále investovat. milí spoluevropané, řekl jsem, že ta digitální oblast patří k našim hlavním prioritám. Za prvé chceme, aby se Evropa dohodla na mediálním rámci Eh, pro 21. století, to je ta směrnice o audiovizuálních službách. A dále chceme zajistit, aby naše bohatá kultura byla digitálně přístupnější všem občanům. Eh, této směrnice už předcházely intenzivní debaty a já bych chtěl srdečně poděkovat tomuto výboru, zejména spolu s eh, pravodajům, které, tedy zpravodajkám, které tam měly na starosti za jejich obrovské úsilí. Chtěl bych také poblahopřát a Maltě eh, k, tím, že, eh, k tomu, že v květnu byl schválen generální přístup eh, tady k této problematice. Doufáme, že ta příslušné nařízení tady bude brzy. Důležité je, aby se Eh, rozvoj těchto technologií, mm, aby nebyl ohrožován příliš úzce vymezenými eh, normami. Eh, potřebujeme skutečně příznivé prostředí také pro obsahové služby. Ovšem je třeba respektovat společná pravidla, což je v našem zájmu. Důležité je udržovat rovnováhu mezi konkurencí a ochranou spotřebitelů je třeba chránit eh, naše společné hodnoty, eh, k čemuž patří také bezpečné prostředí pro eh, spotřebitele a zejména děti, které budou chráněny před násilím a nenávistí. Chceme, aby přístup k těmto aduálním dílům měli také lidé postižení, aby se všichni mohli tedy provádět tedy sebepromoci a tak dále. My eh, se domníváme, že eh, tento dokument bude eh, úhelným kamenem fungování našeho digitálního trhu. Já musím říci, že ze včerejška jsem přesvědčen, že máme společnou řeč a společné zájmy v této oblasti. Vážení poslanci, digitální eh, priorita estonského předsednictví je zde, protože víme, že nebo přesvědčení, že eh, výhody a přínosy digitální technologie musí mm, pocítit každý občan. Digitální technologie eh, mění celé naše životy, včetně kultury dnes lidé mohou, eh, mohou tedy komunikovat eh, s kulturními institucemi a podobně a činí to tak eh, čím dál tím více na internetu a prostřednictvím sociálních médií. Ta digitální éra nyní má výzvu více, více zapojit občany, aby tedy mm, se nevzdalovala Eh, občanům, eh, místním komunitám a tím pádem také možnosti financování, eh, aby mohla podporovat ambice a umělecké ambice. Podstatné je, že se musí na nejvyšší politické úrovni řešit ta problematika přístupu k digitálnímu umění podle komise a na základě eh, na základě příslušného sdělení komise vznikla skupina eh, přátel předsednictví EU a eh, také k tomu byla vypracována zpráva. Děkuji paní zpravodajce Kostě a panu Maru Brokovi za příslušné výbory. Věříme, že spojování sil eh, při kulturní spolupráci mezi zeměmi je důležitá, zejména pro ty malé členské země, jako jsme my v Estonsku. My chceme eh, rozvíjet eh, iniciativy strategického přístupu ke kultur, kultuře také v mezinárodním měřítku. Chceme se také zabývat nelegálním obchodem v kulturními Eh, statky a eh, chceme tedy regulovat eh, přístup, pří, dovoz kulturních statků do Evropy. Pokud se týče kulturního dědictví, už se tady chystá, chystá rok kulturního dědictví 2018. Chceme posilovat povědomí evropských hodnot a historie a tím posilovat vlastní iniciativu. Současně s tím se také zdůrazňuje, jaké příležitosti nám skýtá naše kulturní dědictví a jak na to má, jaký na to má vliv ten posun do digitálního světa. A samozřejmě to souvisí také s tím pašováním kulturních objektů. My eh, tuto iniciativu sledujeme a chceme přispět k jejímu úspěchu. V debatách ohledně sportovní politiky. Eh, my chceme sehrávat jakousi roli koučů. Chceme-li mít eh, fyzicky aktivnější a zdravější eh, Evropany, kteří jsou, vyznávají diverzitu a další hodnoty, a to i ve sportu, tak skutečně se musíme soustředovat právě na kouče. To jsou ti Eh, klíčoví hráči, kteří nám mohou pomoci dosahovat eh, pomohou dosahovat těchto eh, cílů. Coach, trenér, to je, to je velmi důležitá osoba ve sportu on de facto učí a chrání eh, pravidla fair play, eh, týmové hraní, eh, sebedisciplínu a tak dále. A to platí potom i v životě, nejen ve sportu. A to jsou pouze některé klíčové pojmy, kterými se vyjadřuje příspěvek koučů ke společenskému životu bez ohledu na věk, kulturu, etnicitu a tak dále v širším kontextu eh, ta společenská role koučů může být ještě daleko širší než pouze ve sportu a my i chceme se zaměřit na to, jak plně využít jejich potenciál ve společnosti a to nejenom ve sportu. A když už je řeč o fair play eh, v souvislosti s dopingovými skandály, je třeba říci, že efektivní boj proti dopingu je důležitější než eh, dříve do budoucna tedy se hovoří o systémech a e, ta debata už probíhá a my jako předsednictví ty debaty budeme úzce sledovat. A opět, klíčová role zde připadá koučům. E, vážení spoluobčané, kolegové, Estonsko je poprvé v čele Evropské unie a já jsem velice hrdý na to, že v tomto historickém okamžiku vám mohu prezentovat naše priority. Těšíme se na skvělou spolupráci s námi a doufám, že eh, také si najdete čas na návštěvu Estonska, jak někteří z vás už udělali. Eh, bude několik eh, akcí a eh, kulturních akcí právě o kulturním dědictví a o sportu. No a jako ochutnávku bych řekl, že tedy obrázek je silnější než tisíc slov a můžete se o tom přesvědčit, eh, že eh, dneska v jednu hodinu odpoledne na třetím poschodí eh, budeme mít dočasnou výstavu. Toto budou tam mimo, mimo jiné tedy také umělecká díla, která schromažďuje ve svých Evropský parlament. Tato výstava bude otevřená po celé naše předsednictví a my eh, budeme také ještě v roce 2018 eh, oslavovat 100 eh, let trvání naší republiky a budou ještě další akce ještě i po roce 2018 a je to součást tedy eh, naší sebe propagace. já doufám, že také kulturní akce během našeho předsednictví v Bruselu budete se moci také účastnit. Děkuji vám. Já, vielen, vielen. Eh, srdečné díky také vám, pane ministře Sáre, za rozsáhlé vylíčení vašeho předsednictví. Já jsem měla to potěšení už i jak se získat eh, tuto informaci eh, na zasedání všech předsedů a tehdy jsem tak trošku žertem řekla, když slyšíme, kolik priorit si Estonsko dává na program, tak eh, pak by toto předsednictví nemělo trvat čest měsíců, ale minimálně dva roky ale jménem našeho výboru bych vám chtěla popřát mnoho a mnoho úspěchů a já jsem si jistá a vím, že určitě jsme připraveni k dobré spolupráci a těšíme se eh, této přátelské a kolegiální spolupráci s vámi. Já bych nyní zahájila diskusi, dala bych slovo nejdříve našim koordinátorkám a koordinátorům a pak bude kolečko odpovědí a pak budeme mít druhé kolečko, kde budou moci vystoupit další členové. Nejdříve bude hovořit Sabine Verein, která je koordinátorkou za EPP. Vážená paní ministrině, vážený pane ministře, především bych vám chtěla poděkovat, že jste se uvolnili a představili jste nám vaše priority. Já myslím, že to byl zajímavý přehled a velký záběr těchto témat, tak jak to řekla Petra z hlediska kulturní oblasti. Jsou to náročné priority, když si uvědomíme, že v podstatě až tak od září vše začne tady pořádně fungovat. V každém případě vám přeji mnoho úspěchů. Je tady jeden, nebo lépe řečeno dva body, které bych chtěla zmínit. Je to Erasmus+. Plus. Co se týče Erasmus+, Plus, to je mnohovrstevnatý program jsou tam také možnosti a příležitosti z hlediska školení, týká se to školství, ale i vysokého školství, jsou tam možnosti výměn, jsou tam důležité programy pro mladé. Ale je to strukturálně velmi nedostatečně financováno. My máme mnoho programů, které nemohly být realizovány ne proto, že nebyly dobré, ale z toho důvodu, že prostě finance nejsou k dispozici v této oblasti. A e, rada u všech těch jednání, která jsme jednali, e, která jsme vedli z hlediska rozpočtu, tak rada prostě nám neuvolnila prostředky, které potřebujeme z hlediska evropského občanství. Teď eh, samozřejmě se snažíme o navýšení mm, rozpočtu z hlediska těchto programů, ale prostě to není postačující příspěvek. Jak se stavíte k těmto programům? A jak se díváte na to, že by tyto programy v budoucnosti měly být lépe zafinancovány a že by se eh, měly zlepšit i ty podmínky probíhajících programů, protože nejde jenom o kvalitní eh, programy, které jsou nahlášeny, jde také o to, aby tyto programy měly šanci být zafinancovány. Eh, protože tyto programy samozřejmě mohou přinést obrovské zážitky anebo obrovské zklamání. A nyní zbor, Evropský sbor Solidarity, to je další téma. Co tady je opravdu nového? Ten nástroj nástroje nový, jinak v podstatě my vlastně použijeme peníze z voluntary service a přivádíme je na tento sbor Solidarity. A v podstatě to souvisí s mnoha programy. Já si myslím, že pokud to má být úspěšné, tak co by tam mělo být bytostně nového? Kde vidíte šance nebo možnosti, ohledně tohoto Evropského sboru Solidarity, kde tam může být něco jiného a nového oproti eh, tomu předchozímu systému. Samozřejmě víme, že jsou tady nové nástroje, teď jsme v té fázi eh, vlastně mapování té takzvané skutečné přidané hodnoty. Eh, tady nejde jenom o nové názvy, takže o toto bych se velice zajímala. Srdečné díky. Silvia Costa, ta je koordinátorkou za socialisty a demokraty. Děkuji. Já jsem velice ráda, že se opět vidíme po tom setkání v Talinu a že mám možnost setkat se eh, s paní ministriní a s panem ministrem. Jsme velice dojati Eh, skutečnosti, že je to první estonské předsednictví v celé historii Evropské unie. A my jsme opravdu byli svědky těch vašich závazků a vašeho, vaší angažovanosti ve vystoupení, které jste měli. A konstatuji, že vaše priority se týkají otázek, kterým my věnujeme velký, velkou pozornost. A Samozřejmě vše toto se týká inovace, vzdělávání a také změny digitálního paradigmatu a oblasti kultury. To je jaksi specifický rys vaší země. Vy jste opravdu jaksi avantgardou eh, té digitalizace v Evropě. A my jsme viděli, že jsou tady velice zajímavé mm, vztahy mezi technologií a lidskými zdroji. V Talině na univerzitě jsme se dozvěděli, že jste připojili do těch programů také výuku e, filozofie. A měli jsme také příležitost navštívit krásný komplex Niguleste, kde jsme byli svědky e, toho akcentu na kulturu, ale také na technologie. Takže první moje připomínka. Pravdou je, že vy jste měli tu iniciativu z hlediska vlastně aktivit po roce 2000 a my doufáme, že nás budete podporovat ve dvou oblastech. Za prvé, měli bychom zdůrazňovat modernizaci vzdělávání a školství v evropské politice. Vy jste e, o tom hovořil v tom sdělení. Mám na mysli modernizaci školství, dále technologické výzvy, sociální inkluzi, včetně uprchlíků. A pak je tady otázka Erasmu. Tak, jak to uvedla Sabina, my v září přijmeme usnesení a pro nás je velmi důležité, aby parlament se výrazně zasazoval za to, aby zdroje na Erasmus plus se zdvojnásobily nebo zvýšily. A samozřejmě v tomto smyslu by vaše vláda mm, mohla k tomu přispět, protože kulturní oblast je velmi nedostatečně financována, takže požadujeme navýšení zdrojů. Co se týče sboru Solidarity, já jsem stínovou spravodajkou s kolegyní Trypel. Myslím si, že to je důležitá výzva. Je to velmi zajímavý nápad eh, související s evropským občanstvím a nás zajímá nejenom rozpočet, ale samotná povaha tohoto projektu. Dochází tady někdy k matení pojmů z hlediska dobrovolnictví a e, zásahem nebo fungováním těch e, soukromých firm z hlediska neformálního vzdělávání. A ještě jednu otázku mám. Vy jste hovořili o dvou důležitých strategiích, které byly součástí e, jaksi několika postojů parlamentu. Je to Evropský rok eh, kulturního dědictví to a dále. To byl návrh, který doufám budete podporovat. Je to program mobility pro eh, mladé umělce a pro jaksi profesory a učitele v oblasti kultury. Víte, že cílem výboru kultury je zajistit dostupnost kultury a podporovat eh, tvůrčí schopnosti. A také zajistit, aby intelektuální práce byla uznávaná v rámci jednotlivých platform, které existují. Děkuji mnohokrát. A Děkuji paní předsedkyni, děkuji paní ministrině a panu ministrovi za prezentaci. Já tady teď jsem trošku ve střetu zájmů protože já jsem také z Estonska a další problém možná spíš pro vás než pro nás je ten, v tom smyslu, že 50 eh, estonských poslanců v tomto parlamentu je v jedné konkrétní politické frakci, která má velice vyhraněný postoj k některým záležitostem. Ale já jsem se tady chtěla eh, vyhnout pokládání nějakých, řekněme, ostřejších otázek, ačkoliv některé mám. My tady obecně panuje takové eh, přesvědčení o tom, že výbor pro kulturu je takový jako jaksi jemný, není příliš kontroverzní, ničím se příliš eh, jaksi nezabývá. Nicméně máme tady teď dvě témata, která jsou velice eh, sporné, Přeji vám mnoho štěstí při trialogu. Myslím, že to nebude jednoduché, ale myslím si eh, naštěstí, že některé malé země lépe vyjednávají kompromisy než vě- eh, větší země, alespoň z historického hlediska. Protože jinak by nemohly ani existovat, ale toto je tedy takové moje přání směrem k vám. Samozřejmě plně souhlasím s tím seznamem priorit. Nebudu tady už opakovat, co říkali kolegové ohledně těch zborů Solidarity a o financování, financování těchto zborů o Erasmu Plus a tak dále. Takže skutečně se nebudu na nic dalšího ptát a skutečně doufám, že Estonsko bude úspěšné ve svém předsednictví. Víme, že každá minuta má 60 vteřin, což je skvělé tady v, tomto, eh, v této sněmovně. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Srdečné díky, Jana. Helga Triple za zelené, prosím. Děkuji mnohokrát. Ano, je pravda, že výbor kult, ačkoliv máme jasnou představu o tom, čeho chceme dosáhnout, pokud jde o rozpočet pro Euro, eh, Plus, kreativní Evropu, Evropu občanů a tak dále, tak eh, pokud jde o autorské právo a o to, jak se vypořádat s obrovským dopadem digitální revoluce a zároveň jak dosáhnout spravedlivé odměny pro autory a umělce, což je tedy samozřejmě úplné jádro kulturního e, řetězce, tak to je velice sporná otázka nejenom tady v našem výboru, ale v celém Evropském parlamentu a vy se budete muset těmito otázkami během vašeho předsednictví zabývat. E, pokud jde o audiovizuální služby, tady jenom jedna otázka. My jsme tady měli velice e, vyostřenou diskuzi. Jana Tun říkala, že této oblasti v podstatě se přibližujeme Sovětskému svazu a to je pro mě naprosto nepřijatelné, protože já si myslím, že Evropská unie je demokratický orgán, který chceme v určitých ohledech zreformovat a vylepšit, ale myslím si, že není důvod pro to, abychom Evropskou unii v jakémkoliv ohledu porovnávali se Sovětským svazem. A myslím si, že tady je naprosto jasné si vyjasnit, proč byl Sovětský svaz tady totalitním státem a já tady za, samozřejmě Evropskou unii nepovažuji za, za total, totalitu. To je tady jedna připomínka. A dále chtěla bych podpořit ty kolegy, kteří říkali, že je potřeba zvýšit rozpočet na eh, Erasmus Plus a kreativní Evropu a Evropu pro občany, protože Možná tyto programy jsou považovány za takové měkké nástroje, ale jsou zásadní pro vývoj Evropské unie, pokud jde o jaksi ten pocit, že do ní patříme. Myslím si, že bychom měli být velice hrdí na to, co, čeho můžeme dosáhnout prostřednictvím těchto programů my jako výbor KULT. Měli bychom to jasně říkat, je to důležité i v nadcházejících letech je důležité, abychom tady jaksi dosáhli na další mladé lidi a občany. A tady se dostávám právě k tomu Evropskému sboru Solidarity. Je tady otázka, zda je to dobrý nápad, zda to stačí, jaký je tam vlastně rozdíl v porovnání s tím, eh, co jsme měli dosud. Mně obecně se ta myšlenka velice líbí, protože si myslím, že to politická filozofie, která zatím stojí, je taková, že chceme více zviditelnit možnosti mladých lidí, že tady mohou se podílet na solidárních projektech v EU a myslím, že to skutečně velice potřebujeme, aby tady mladé lidi, mladí lidé měli více šancí, příležitostí a na druhé straně, abychom jasně ukázali, že v Evropské unii nejde jenom o eh, konkurenční soutěž, hospodářskou soutěž, ale také o solidaritu. To znamená, že je dobré, že toto tímto způsobem zdůrazňujeme. My jsme velice tlačili na komisi a ona nakonec tedy přišla s návrhem, ale ten pouze tedy odebírá finanční prostředky z Erasmu+, Plus, pokud jde o dobrovolnou činnost, a není, nejsou to tedy žádné prostředky navíc. Nicméně komise obecně toto řekla velice jasně a já myslím, že do jisté míry to byla v podstatě reakce na náš tlak. Protože my jako výbor pro kulturu jsme velice jasně říkali, že nemůžeme akceptovat takový systém, kdy vlastně peníze jenom přesuneme z jedné kapsy do druhé. Že skutečně chceme lepší financování pro Erasmus+, a na druhé straně, podle mého názoru, je, jsou ale i dobré důvody pro to, aby existoval tento nový program. Nicméně chci také říci, protože jsem si to uvědomila ve svém vlastním členském státě a i v ostatním, že ten termín sbory, corps, jak si v celé řadě států nezní příliš dobře, protože to je příliš propojené, jak si se, řekněme, nějakým duchem vojenským a tak dále. Proto bych chtěla navrhnout jiný, jiný název. Nechci jít proti té hlavní myšlence, ale měli bychom najít lepší název, který bude pozitivnější a který, doufejme, bude jaksi přístupnější lidem. A teď se dostáváme k otázce digitálního jednotného trhu a k tomu, co jste říkali, že tady je potřeba, abychom jak se, se přizpůsobili digitálním změnám. To je pravda, taková revoluce probíhá, je tady nové nastavení myšlenkové a tak dále, pokud jde o technologie, ale, a tady se dostávám k zájmům většině, většiny výboru kult pod dnešním hlasování, jsou tady dobré důvody pro to, abychom na jedné straně se snažili vytvořit digitální jednotný trh a odstranit překážky, ale na druhé straně, pokud jde o audiovizuální služby, tak jsem přesvědčena o tom, že pokud nebudeme mít jiný systém financování a před, jaksi zálohového financování filmu, tak bychom neměli rušit ten stávající systém, který je založený na teritorialitě, teritorialitě. Protože dokud nebude existovat nový systém, tak bychom neměli rušit ten starý systém, který má, jak si je založený na financování podle výlučných práv. Eh, a samozřejmě nový systém ale potřebujeme. A tady bych chtěla poprosit o vaše reakci. Dank. Srdečné díky. Mám tady ještě další přihlášení do diskuse. Takže myslím, že to můžeme připojit k tomuto kolečku a pak ano, dobře, Kristina. Takže tři přihlášky do diskuse. Dobře, takže tři řečníci ještě vystoupí. Takže nyní bude hovořit kolega Šeplik. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych tady přivítal paní ministrině a pana ministra. Chci poděkovat velice za ten zajímavý program v Talinu. Je to město, které osobně velice dobře znám. Pane Paní Epsová, chtěl bych se vrátit k něčemu, co jste říkala úplně na začátku vašeho velice zajímavého příspěvku. Vy jste hovořila o vzdělávání a o tom, že je, tady jsme jaksi na vůdčí pozici v Evropě. A já myslím, že to je něco, co můžeme všichni asi podpořit. Je to samozřejmě eh, naléhavá myšlenka, pokud jde o to, jak Evropa se vlastně rozvíjí. A pokud jde o vzdělávání pro mladé lidi, že to zaměření na mladé lidi je velice vhodné, ale tady bych chtěl upozornit na rychle se měnící demografickou rovnováhu v Evropě. A důsledek toho je, že počet osob nad 65 let stoupá a vzhledem k rozvoji biotechnologií a také digitálních technologií se zdá, ačkoliv to nemůžeme samozřejmě nikdy říct si do budoucna s jistotou, ale zdá se, že dnešní mladí budou žít pravděpodobně třeba do 130-140 let. A to je obrovská změna v demografické rovnováze. A myslím si, že starší generace budou potřebovat poměrně radikální změnu ve fungování systému celoživotního vzdělávání. A já se chci zeptat, Vzhledem k tomu, že máme tady mladé lidi, řekněme do 35 let, myslíte si, že mohou hrát nějakou roli, pokud jde o neustále další vzdělávání a začlenování lidí nad 65 let, protože tito mladí lidé eh, vyrůstají vlastně v digitálním světě, řekněme, protože ten existoval už od 80. let, řekněme, Mluvím tady o západním eh, světě, samozřejmě myslím, že vím, že to bylo samozřejmě trošku pomalejší eh, v bývalých komunistických státech, ale tito lidé do 40 let, řekněme, mají určitou nějakou představu o tom, jak funguje digitální svět. Ale pokud je o tu vůdčí roli naši dnešní, tak tam spíše asi hovoříte o, o lidech, kterým je tak 18-20. Tak myslíte, že je tady nějaké překrývání mezi tím, nebo nějaký společný jmenovatel mezi tím, že je potřeba se změřovat na mladé lidi na jedné straně a na ty přes, přes 65 let, o kterých hovořím já? Protože vím, že to je samozřejmě tady také má implikace, do, dopady na kulturu a, a tak dále. Děkuji. Kristina Libacka. Bardzo dziękuję. Děkuji mnohokrát. za obě prezentace. Byl mimořádně zajímavé a já mám dvě otázky. Eh, možná ta kratší. Eh, pan ministr a priority v oblasti kultury jsem velice ráda, eh, že jste tady upozornil na nelegální obchodování s uměleckými díly. To je asi odhadem tedy druhý největší černý trh na světě. Navíc se považuje za hlavní zdroj financování islámského státu a terorismu. To je tedy velice závažná otázka a jsem ráda, že patří k prioritám estonského předsednictví. A možná ještě více rozvést bych chtěla eh, poznámky k vystoupení paní ministrině velice za toto vystoupení děkuji a zajímá mě zejména modernizace školství a vzdělávání. Naváži bezprostředně na svého předřečníky, předřečníka. Když jsme hovořili o vzdělávání, byla možnost fyzické definice, definice místa, kde se vzdělává, tedy školy. V současné době se hovoří o vzdělávacím prostoru protože informace získáme nejen ve škole, ale všude. A to je vlastně první, co musí determinovat ten nový pohled na tento systém. Druhá věc, souhlasím s paní ministriní, že e, význam a determinace e, toho systému je hodně ovlivněna novými, novými technologiemi a tím se naprosto mění role učitele. A podpora učitele eh, v té nové obtížné pozici, to je velice důležitá věc a je to de facto garant eh, zavedení jakýchkoliv změn do systému. A třetí věc a poslední, když je řeč o digitální revoluci v celém našem životě, nelze jinak, než eh, připravovat se na to už eh, ve vzdělávání tím, tedy, že se eh, jak si získávají informaci a eh, obno, obnovování těch informací. A skutečně to je velice důležité pro to, abychom normálně mohli fungovat v digitální společnosti. Velice se těším na spolupráci v této oblasti a velice se spolehám na vynikající úmysly Eh, podložené, podložené tady zkušenostmi eh, z mladého a pružného systému vzdělání v Estonsku. Děkuji ještě paní Šojdrová. Eh, já mám dvě poznámky pro paní ministrini. Já bych jim chtěla poblahopřát k výraznému zlepšení výsledků 15-letých žáků, protože Estonsko je třetí na světě po Singapuru a Japonsku ve výkonu v přírodních vědách, matematice i eh, gramo, eh, literární gramotnosti. Takže jste opravdu výborní a bude dobře, když něco z těch svých zkušeností převedete také pro ostatní členské státy, aby se mohly takto zlepšovat. Vy jste pozvala eh, mladé do Talinu na podzim s tím, že s nimi budete vést dialog, což je velmi důležité. Měla byste tedy si od nich také vyposlechnout jejich názor na, solid, na nový uh, institut eh, Solidarity Corps, European Solidarity Corps, protože mladá generace má velmi dobrou zkušenost eh, s institucí nebo s organizací European Voluntary Service. Je to velmi dobře fungující mm, program. Mám osobní svědectví mladých lidí, kteří se zapojili a to nové, co vzniká, tak by nemělo popřít tu dobrou zkušenost. Tak vás chci vyzvat, vlastně navazuji na kolegyni Frhajen, eh, kolegyni Trypel a další, kteří vyzývají k tomu, aby European Voluntary Service nebyl prostě zapomenut a uh, nebyl vlastně poškozen tím, co vzniká nové, protože by to mělo být jenom lepší a ne, aby to překrylo nebo prostě e, znehodnotilo tu práci a zkušenost, která tady je. Takže European e, Solidarity, e, European Voluntary Service by měl být zachován a podpořen. Eh, na pana ministra, eh, tak eh, tomu bych chtěla říct, že vlastně vy jste teď ve fázi, kdy členské státy připravují projekty pro Evropský rok kulturního dědictví. Ehm, je to veliká příležitost členských států kulturně zviditelnit své kulturní bohatství a tak vás si poprosit, abyste takovou určitou supervizí eh, spolupracoval s Evropskou komisí na tom, aby se ten rok připravil dobře, protože je málo času, není mnoho peněz, je tam 8 milionů euro na eh, rok 2017, eh, 18 až 19. 8 milionů euro je opravdu na zviditelnění této, tohoto programu, který Evropský parlament inicioval. Uh, a členské státy mají tuto příležitost. Tak eh, vám budu držet palce a přeji, aby se opravdu ta příprava podařila. Těším se na spolupráci. Vielen, vielen herzlichen Dank. Děkuji vám. Děkuji za všechna vystoupení. Já bych možná také něco k tomu přidala. Eh, několikrát se hovořilo o záležitosti té velké konference pro mladé v Talinu. Bude se to konat v říjnu, vy jste mi laskavě už zaslali i pozvánku. Já bych chtěla jenom eh, říci, že bohužel ta pozvánka, to pozvání se, eh, jak se týká období, kdy my máme zasedání ve Štrasburku. zasedání ve Štrasburku to je něco jako takzvaná svatá kráva zde v parlamentu. To znamená, my opravdu těžko můžeme se neúčastnit a vycestovat, takže již nyní vás chceme poprosit o pochopení. Mnozí z nás by tam rádi dorazili do Talinu a já se domnívám, že to je velmi důležitá oblast a prostě určitý příslip z hlediska mladých, takže já se ale obávám, že bohužel pro nás nebude možné se účastnit, takže nyní již prosím o pochopení. V každém případě bychom tam mohli zaslat náš sekretariát, aby nám pak mohl podat zpravodajství o této konferenci. Je to možná slabá útěcha, ale chtěla jsem vás osobně požádat o vaše pochopení, že pravděpodobně naše účast nebude možná, protože je to ve stejnou dobu, kdy máme plenární zasedání ve Štrasburku. Teď bych vám ráda dala ještě příležitost zareagovat na těch mnoho podnětů a otázek. Nevím, kdo chce začít? Pan Sár nebo paní Repsová? Jak chcete? Dobře. Thank you very much. Um, uh... Děkuji vám. Tak především eh, bylo mě obrovským potěšením slyšet, že eh, naprosto podporujete priority našeho předsednictví. A eh, samozřejmě to jenom podporuje mé přesvědčení, že budeme úzce spolupracovat v nadcházejícím půlroce. A to ve všech těch oblastech, které tady zazněly. Samozřejmě Erasmus+, Plus, to už jste zmínili, a ten patří vlastně k našim filozofickým základům. Ano, spolupráce, výměna, eh, společné zkušenosti, eh, samozřejmě eh, je to tedy také pro učitele a to eh, v podstatě eh, to, ten přínos dalece, dalece eh, vyvažuje veškeré náklady Erasmu a my jsme velice vděční za ty vaše, ty vaše vize, které jsou velice jasné tady v tomto. A naše předsednictví je přesvědčeno, že Erasmus opravdu je něco, co může vést k vzájemnému porozumění všech členských zemí. Čili je třeba najít lepší financování, tak jak jste to také eh, zmiňovali. No a eh, k tomu, co tady Sabina vlastně eh, říkala na začátku a to, co říkala taky paní předsedkyně, eh, tedy eh, jak získat více peněz na Erasmus do budoucna, ale už teď. Máme tedy, chceme mít ambiciozní plán do roku 2020 a jak tedy začít vyjednávat o ještě dalším navýšení ambicí. A samozřejmě další věc je eh, zachovat to nejlepší, co eh, je z těch eh, stávajících finančních prostředků. A tady skutečně chci poděkovat parlamentu, poněvadž ta debata o rozpočtu se vysloveně, tedy vyslovila velice jasně pro Erasmus. A my tady v radě budeme usilovat o kompromis a o nalezení Eh, skutečně spolehlivých informací o tom, že tento program pomáhá každé členské zemi. Pokud se týče European Solidarity Corps, eh, o kterém tady hovořili mnozí, včetně tedy LG Triple S, jsme se setkali včera, Je jasné, že z hlediska komise a rady a taky e, z hlediska vašeho e, nikdo e, nechce tu novou iniciativu financovat nebo stavět na úkor té předchozí. My máme tedy ten evropský European Voluntary Service a teď máme vlastně to, co chystáme, to je krok vpřed, tak to chápeme od začátku. Chtěli bychom učinit další krok, který bude vlastně lepším kompromisem, zároveň dosáhnout eh, vhodného kompromisu k financování, tak aby bylo jasné, že to má přínos. V začátcích samozřejmě vystávají otázky, na těch budeme spolupracovat a Eh, že zazněly tady otázky a samozřejmě eh, názory v členských zemích se liší, takže my tedy na tom spolupracujeme paralelně. Víte, že tam byl Europass, také určité problémy eh, v členských zemích, ale nakonec se našel velice dobrý kompromis. A to tež se tedy musí týkat Solidarity Corps. No a co je tady vlastně eh, eh, novinkou, a to je to, že je třeba také eh, ptát se mladých lidí. Máme tady mládežnickou konferenci a spoustu dalších akcí s mládeží a opravdu chceme slyšet, co mládež chce. A toto zcela jasně tady říkáme. Z těch posledních dvou akcí v Talinu je jasné, že mladí mají jasno v tom, co chtějí. Takže naslouchejme jim a nacházejme nové nástroje, jak jim naslouchat. Pokud se týče eh, tlaku ze strany Evropského parlamentu, to samozřejmě ten byl vždycky ve prospěch mladých lidí. Pokud se týče celoživotního vzdělávání a digitální oblasti, já tady opět děkuji všem, kteří k tomu hovořili. Ta debata začala už v Talinu a je naprosto jasné, že ty pozitivní příklady mladých, kteří se eh, učí taky od jiných generací, tak eh, eh, my jsme vlastně v Talinu měli takové akce, kdy mladí se dělili o své zkušenosti se staršími generacemi. Také máme zkušenosti ve Stonsku, že mladí lidé dokonce i z základních škol se účastní regulárních eh, programů ve veřejných knihovnách pro starší lidi a bylo to velmi pozitivní. Většinou tam chodí babičky a ty tam prostě chodí rádi, rádi si to poslechnou a ty zkušenosti si potom odnášejí domů a je to všechno moc dobré. Protože v Estonsku eh, se ke spoustě služeb dostanete elektronickou cestou. Čili to je důležité, aby tady to možnost měli. Já myslím, že tady během toho předsednictví vám tady několikrát předvedeme, jak to vlastně funguje. No a co se týče vzdělávání, eh, velmi správně tady bylo poukázáno, asi o tom ještě budete debatovat ve výboru, my v září v Estonsku eh, se budeme věnovat tomu tématu modernizace vzdělávání a doufáme, že někteří se budete moci zúčastnit. No, eh, bohužel ta konference se překrývá se Štrasburkem, no jo, eh, my bohužel máme jenom 6 měsíců a do toho tedy léto a Vánoce, takže skutečně ten program je nabitý. Takže přesto doufám, že eh, mnozí z vás budou moci přijít a také mládež, protože samozřejmě chceme, aby zazněly také mladé hlasy, nejenom hlasy politiků. Pokud se týče vzdělávání učitelů, ano, máme tady eh, různé typy vzdělávání učitelů, díky také penězům z EU. A zde učitelé, a to je součást kampaně za modernizaci tříd, tady eh, vlastně se přinášejí digitální nástroje do tříd, že a učitelé tedy eh, s tím se seznamují své žáky, ale teď chceme další, eh, další krok, čili aby se to užívalo nejenom uživatelsky, ale třeba také, aby se učili programovat a tak dále. A to je další výzva pro učitele, že ne všichni to zvládnou ale tedy eh, ta, ta uživatelská část, tak to má úspěch eh, poměrně široký v mnoha zemích, ale eh, začít tvořit pomocí těchto digitálních nástrojů, tak to už je, to už je jiná káva. No takže budeme si sdílet zkušenosti. Herr Minister. Pane ministře, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já v tuto chvíli budu hovořit jazykem, který mimo jiné inspiroval i filmaře k vytvoření eh, jazyka elfů. Nebudu hovořit o tom filmu, protože nebyl vytvořený v Evropě, natočený v Evropě, takže by to asi nebylo vhodné, abych mu tady dělal eh, propagaci, ale je to velice známý film, o kterém hovořím. Děkuji vám za otázky a za připomínky a za zpětnou vazbu. E, všechny vaše připomínky v podstatě poukazovaly na to, že e, máte pozitivní a konstruktivní přístup. A je tady jedno téma, které bylo vlastně společné celé řadě otázek, a to, bylo, to byl rok Evropského kulturního dědictví. kulturní dědictví a toto téma, to zmínila vlastně paní kolegyně Libacká a Šojdrová například. A tento rok kulturního dědictví je velice důležitým tématem pro naše předsednictví a uděláme všechno pro to, abychom apelovali na komisi v tom smyslu, aby z rozpočtu uvolnila příslušné, příslušné prostředky. A díky vašemu výboru jsou k dispozici velké prostředky. Ono by jich samozřejmě mohlo být ještě více, nicméně díky Evropskému parlamentu eh, je ta částka vyšší, než bylo původně předpokládáno. A my uděláme všechno proto, společně s vaším výborem, abychom ty finanční prostředky, které jsou k dispozici, využili co nejlépe. Za sebe bych chtěl eh, vám poděkovat za tuto vaši iniciativu, pokud jde o rok Evropského kulturního dědictví. Já jsem ministrem kultury Estonska, takže nejsem jenom tedy osoba, která zastupuje, zastupuje předsednictví Estonska v EU, v Radě EU. My v Estonsku už jsme se zabývali a zabýváme se stále ještě reformou v oblasti kulturního dědictví. A právě rok Evropského kulturního dědictví ten proces urychlil a usnadnil nám rozhodování. A také nám umožnil do ochrany kulturního dědictví nasměrovat více finančních prostředků. A samozřejmě důležité a ošemetné téma to je autorské právo. Jak víte, tak rada nemá přímý vstup jaksi. Pokud jde o e, autorská práva, nepřispíváme k tomu tématu přímo, ale samozřejmě to velice pozorně sledujeme. Samozřejmě také můj e, kolega, ministr spravedlnosti, má tuto záležitost na starosti ale je samozřejmě nezbytné, abychom to sledovali i my v oblasti kultury. A já jakožto ministr kultury udělám všechno pro to, abych zajistil, že autoři a umělci budou náležitě odměněni za svoji práci. Když vezmeme v úvahu, které, jaké prostředky máme k dispozici, jaké nástroje máme k dispozici, pokud jde o digitální sféru, tak si uvědomíme, že autorské právo je vlastně eh, takovým sporným bodem, protože někdy je nahlíženo jako něco, co brání ve využití všech příležitostí. Takže je třeba nastavit vhodnou rovnováhu. A my se pokusíme ji dosáhnout. Náš plán je takový, že chceme dosáhnout společného přístupu rady, a to do konce našeho předsednictví pokud jde o konkrétně toto téma. Dále kreativní Evropa. Jsem si vědom toho, že tento program nemá dostatečné financování. Komise v tuto chvíli provádí hodnocení v polovině období a abychom mohli se pustit do nastavování nového programu pro kulturní a audiovizuální sektor na nadcházející léta, tak doufám, že během našeho předsednictví se nám podaří s vámi projednat předběžné výsledky z tohoto hodnocení v polovině období. Ještě něco dalšího tam bylo? Ano. Uh, Nezákonné obchodování s kulturními statky, to je také nesmírně důležité téma, protože hovoříme o obrovských finančních částkách. Podle některých informací tak hned po eh, obchodu s bílým masem a se zakázaným zbožím je toto jedním z největších Eh, zdrojů příjmů teroristických skupin. Takže tady není jenom, nejde jenom o to, že se na nějaký kulturní statek na chvíli ztratí a potom se objeví po nějakém čase, ale eh, v celé řadě případů tyto statky jsou v průběhu těch transakcí zničeny. A máme s tím už praktické zkušenosti. Podařilo se nám na estonských hranicích zadržet meč, který pocházel z Ukrajiny a vrátili jsme ho zpátky na Ukrajinu. Nicméně ten meč byl uchováván v takových podmínkách, že to vedlo k jeho vážnému poškození už ve chvíli, kdy jsme vlastně ho my zachytili. A my se těšíme tady na další návrhy komise v tomto směru. Směrnice o audiovizuálních službách, to je něco, o čem také samozřejmě musíme hovořit. A jak jsem říkal ve svém úvodním projevu, jsem optimista, pokud jde o to, zda se nám podaří dosáhnout dohody. Plně souhlasím s tím, co říkala paní Tripel o tom, že se musíme zamyslet nad podporu a eh, pobídky k vytváření obsahu v Evropě. V Estonsku říkáme, eh, je takové pořekadlo, které v podstatě říká, že nemáme plivat do studně, kterou v tuto chvíli máme, pokud už nemáme vykopanou, pokud ještě nemáme vykopanou studnu novou. A na to bychom si měli dát pozor v tuto chvíli, protože my víme, že ta směrnice, tak jak v tuto chvíli vypadá, neodpovídá potřebám. Musíme tam eh, zařadit nové eh, technologické příležitosti, které jsou v tuto chvíli k dispozici. Takže v tuto chvíli je to v našich rukou. Jestli se dohodneme na nové směrnici, funkční nové směrnici, která přinese to, co spotřebitelé potřebují a která přinese také vhodnou ochranu práv občanů a dětí. Na tom se asi všichni shodneme. Jsem rád a z vašich připomínek jsem vyrozuměl, že jak členské státy, tak parlament Jsem rád, že tady, eh, jak se se tady ukázalo, že členské státy a parlament mají eh, různé přístupy, názory na tuto komplikovanou problematiku. Nicméně už se nám něčeho podařilo dosáhnout v květnu. Teď tedy, když vezme v úvahu, vezmeme v úvahu postoj parlamentu a vzhledem k tomu, že včera proběhl trialog, tak se nám zdá, že máme určité společné zájmy určitého společného jmenovatele, který eh, nám přinese, přinese kompromis, který skutečně potřebujeme. Děkuji. Mnoho, mnoho díků. Paní ministrině a pane ministře, děkujeme za tuto příležitost diskutovat s vámi o prioritách předsednictví rady. Já myslím, že to byla velmi plodná diskuse, kterou jsme dnes dopoledne měli a já jsem si jistá, že těch příštích šesti měsících a i poté budeme dobře spolupracovat. Určitě to nebude poslední setkání a těším se na tuto dobrou spolupráci a přeji Estonsku mnoho úspěchů k tomuto prvnímu předsednictví Evropské unie a aby se jim vše to, co naplánovali, eh, podařilo Mnoho úspěchů vám přejede a můžete se spolehnout na naši podporu a na naši spolupráci. A srdečné díky za vaši přítomnost. could feel all the time. <laughs> so, liebe Kolleginnen und Kollegen, milé kolegyně a milí kolegové, Wir haben am heutigen Vormittag během dnešního dopoledne. Prosím, opouštěte sál potichu a urychleně. We want to continue our work. Chceme pokračovat v práci, prosím. So, ich versuch's mal. Zkusím to ještě jednou. Wir haben noch einen Máme ještě jeden bod na našem programu pro dnešní dopoledne. A sice je to revize nařízení o občanské iniciativě. Jedná se o naše stanovisko, stanovisko výbor pro kulturu, příslušným výborem je AFKO. Naším zpravodajem je pan Džambacky a pozměnci návrhy byste měli předat do 30. července do 4 hodin a hlasovat na kult budeme 9. listopadu. Takže to je v každém případě, nebo bude historické datum. Pane Čambacký, ráda bych vám předala slovo, abyste měl možnost představit vaše stanovisko. Budete na to mít pět minut, pak budou hovořit nejdříve koordinátoři a pak další členové. Pane Džambacký, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně. Evropská občanská iniciativa je součástí Lisabonské smlouvy, je to inovativní nástroj, jehož cílem je propagovat přímou demokracii a umožnit občanům členských států eh, vyvíjet přímou iniciativu, pokud jde o tvorbu eh, právních předpisů. Nicméně ta opatření je velice komplikované a je třeba jej zásadně reformovat. Článek 11 smlouvy o fungování Evropské unie je právě článkem, který musíme v této souvislosti zdůraznit. Toto nařízení bylo eh, schváleno 16. 2. 2011 a je to nařízení eh, tedy o občanské iniciativě. Toto nařízení má také konsolidovanou verzi z roku 2015 a to je právě ta verze, kterou je třeba zásadně přepracovat, pokud chceme, aby tato iniciativa byla efektivní. Hlavní překážkou pro to, aby tato iniciativa mohla fungovat, je administrativní zátěž pro organizátory. Aby mohla být tato iniciativa účast, úspěšná, musí se skládat eh, z občanů z minimálně sedmi členských států a ti musí za 12 měsíců nas, milion podpisů občanů, kteří v podstatě zastupují minimálně jednu čtvrtinu evropských členských států. Ta hlavní zásada je následující. Počet těchto zástupců krát 7 členských států krát 50, to je tady ten vzorec. Poté Tady, jakmile se zare, zaregistruje tato iniciativa, tak se začnou sbírat podpisy, jak fyzicky, tak elektronicky. A víme, že informace se šíří rychle v dnešní době. Samozřejmě, že tento úkol je velice obtížný. Ten počet nazbíraných podpisů je příliš vysoký. A proto je velice obtížné zorganizovat rychlé a efektivní kampaně. Dále nám tu záležitost komplikuje Brexit. A proto si myslím, že je třeba znovu zvážit tento nástroj a další příležitosti nebo možnosti pro snížení administrativní zátěže pro budoucí podobu občanské iniciativy. Za první tři roky je celkový počet 51 iniciativ a 46 těch nakonec bylo úspěšných. Zbytek byl vlastně buď stažen a tak dále, Tady to je počet zaregistrovaných, pardon, eh, iniciativ a pouze tři byly úspěšné. Byla to voda a hygiena jako eh, lidské právo a iniciativa Jeden z nás. Evropská komise nicméně eh, nechce činit další kroky v souladu s nařízením 211 z roku 2011. A další důležitý aspekt je takový, že způsob, jakým funguje tato Evropská občanská iniciativa, vytváří vlastně střed zájmu, protože Evropská komise má být pouze podpůrným orgánem, ale musí také zároveň určit, zda je možné iniciativu zaregistrovat. Dále v tomto nařízení jsou další problémy. Já se snažím se vejít do těch pěti minut. Zpomalím tedy. Potřebujeme realističtější časové lhuty. Některé občanské iniciativy nejsou ještě připravené ve chvíli re- registrace, protože musí organizovat kampaně v sedmi členských státech. A také existují různé požadavky na sběr osobních dat. Je také obtížné sbírat podpisy v sedmi různých členských státech ve stejnou chvíli. Vzhledem k tomu, jak vypadá stávající legislativa, tak lidé, kteří podporují určitou iniciativu, musí být jejich věk musí být tedy minimálně 18 let, což je běžná věková hranice, kdy mohou občané volit. A já si myslím, že tento minimální věk je třeba snížit na 16 let. A to proto, že ve chvíli, kdy iniciativa projde všemi těmi stády, tak ti mladí lidé, kterým bylo 16 let ve chvíli, kdy podpořili tuto iniciativu, tak v té době už jim je 18. Já vám dám ještě jednu minutu navíc, říká paní předsedkyně, abyste mohl zpomalit. Vzhledem k těmto problémům jsem přesvědčen, že tento návrh je důležitý a těším se na názory kolegů a na další spolupráci, abychom mohli provést tuto užitečnou reformu pro evropské občany. Děkuji. Eh, srdečné díky. Já samozřejmě jsem nemyslela koordinátory, ale stínové zpravodaje, takže ti budou hovořit jako první. Každý bude mít asi dvě minuty. Pan Malinov bude první. Pan Malinov, the floor is yours. Thank you. What a coincidence uh, earlier. To je zajímavé. Já jsem dnes už eh, hovořil o občanské iniciativě a teď se na to mohu více zaměřit. Byla to opravdu eh, velká, velké selhání, poněvadž očekávalo se od toho mnoho. Chtěl bych připomenout, že mm, kromě tedy eh, toho, té základní motivace, která souvisí se eh, základy Eh, demokracie, tak eh, tady eh, máme velký problém tedy s kontrolování agendy Evropské unie ze strany občanů. A toto měl být ten nástroj. Toto je nástroj, který je velmi silný, aspoň jsme si mysleli na začátku, že to tak je. A proto je také rozumný argument, že by eh, neměl být snadno dostupný, aby to nezneužívali ne eh, odborové organizace, mezinárodní korporace, eh, dopravní organizace a tak dále, které se velice snadno jsou schopny se zorganizovat Čili byla tady obava, že by se tato iniciativa používala příliš a byla by eh, v příliš úspěšná. No, eh, tak to byly oprávněné argumenty, ale eh, teď výsledek se ukazuje, že je právě opačný. Zorganizovat takovou iniciativu je velmi těžké a odmítnout ji je naopak velmi snadné. Takže eh, de facto šlo to úplně opačným směrem a já tady souhlasím s filozofií eh, současných změn. Má se to zjednodušovat, protože my chápeme už dneska, že bez zjednodušení eh, to buď nebude fungovat, nebo to bude fungovat jinak, než jsme chtěli. Ano, já tady nebudu zacházet do detailu. My jsme akceptovali mnohé argumenty pana Džambaskise, něco jsme přidali, čili teď jsme se na začátku báli, že to bude příliš snadné, tak teď se bojíme, eh, že eh, toho bude eh, příliš, nebo že to teď vidím, že to je příliš obtížné. Musí se to upravit, jinak teď nepřekonáme ten demokratický deficit že naopak, kdyby to bylo příliš eh, jednoduché, pak by zase to mohli eh, zneužít populisté. Takže já to tady nebudu rozvádět, ale řekl bych, že současný vývoj jde správným směrem. Čili eh, tam je ten vlastně věk, menší administrativní zátěž, menší počet jako práva hodnotá zemí. Děkuji a za paní Rodriguez pan Asis, prosím. Děkuji, já tu zastupuji paní poslankyni Eliana Rodriguez. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za tento návrh. Je to dobré východisko pro naši práci. To procento občanů, kteří vnímají pozitivně Evropskou unii, se snížilo v posledním desetiletí. Skutečně nyní to padlo až na 30 Evropská unie nevyhovuje očekávání občanů a občané mají pocit, že nejsou zúčastněni rozhodování. Tato iniciativa by mohla eh, přinést určité zlepšení. A tato iniciativa by mohla podporovat přeshraniční spolupráci. Občané by takto mohli společně diskutovat o evropské politice a společně eh, by mohli podporovat některá opatření díky tomuto nástroji. Myslím si, že občané budou mít také tendenci eh, lépe přijímat obtížná rozhodnutí, pokud budou mít eh, dojem, že jsou transparentní. V současnosti tento nástroj nenaplňuje ten skutečný potenciál a bez podstatné revize možná by nebyl používán. Je to evidentní, když si uvědomíme, jak málo těchto iniciativ bylo v podstatě zaregistrováno v posledních letech. Počet občanů, které podepisovali různé petice proti evropské politice, se zvyšoval. A zároveň tito občané musí čelit různým překážkám z hlediska eh, případných sankcí, které tady mohou být vyhlášeny. Takže měli bychom mít funkční nástroj, který by umožnil občanům ovlivňovat agendu Evropské unie a legislativu. Není uh, uspokojivé, aby se vyjadřovali občané jednou za pět let ve volbách. Tato občanská iniciativa by mohla vytvořit prostor pro skutečnou diskusi a eh, bylo by možné takto odolávat nacionalistickým tendencím. Eh, musíme se přibližovat k občanům a musíme se více zajímat o lokální a regionální politiku. Roku 2012 eh, Evropská unie zahájila tyto kroky ohledně občanské iniciativy. Tento nástroj měl být demokratickým nástrojem, který měl změnit vztahy občanů vůči Evropské unii. Ale byla tam celá řada překážek. Je tam registrace, která je omezena a je velice obtížné použít skutečně tento nástroj. Na závěr bych chtěla říci, že máme nyní možnost vytvořit dostupnější a flexibilnější nástroj a státy by měly uvažovat také o vytváření výborů pro tuto občanskou iniciativu. Tato revize nařízení by měla přispět k odstranění všech překážek, které omezují participativní demokracii. Děkuji. A nyní paní kolegyně Čimenez má slovo, prosím. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, panu Džambackému za jeho vystoupení a také kolegům, kteří tady hovořili a vyjádřili velmi zajímavé připomínky. Zde eh, se shodujeme s tímto stanoviskem. Znamená to, že musíme zjednodušit tuto proceduru občanské iniciativy a musí být také eh, jaksi více známá. Návrhy pana zpravodaje jsou podle mého názoru odůvodněné, jdou dobrým směrem a já bych chtěla okomentovat některé návrhy v podobě pozměňovacích návrhů. Jsem ráda, že se zabýváme eh, tímto postupem také bychom měli komisi připomenout úlohu, kterou má parlament v této oblasti. Možná bychom měli pohovořit také o problematice střetu zájmů v této souvislosti. Revize tohoto nařízení by měla také řešit otázku toho minimálního počtu členských států. To znamená, tady bychom měli také zohlednit skutečnost, že Spojené království opouští Evropskou unii. Ale tento mechanismus eh, v podstatě je již zabudován do současného nařízení. Pak jsou tady ještě další aspekty, které bychom se měli zabývat. Například je tady období 18 měsíců. To je možná příliš dlouhé eh, období. Myslím si, že jeden rok by byl postačující pro účely tohoto nařízení. Já předložím pozměňovací návrhy ohledně jaksi cíle této iniciativy a možná bych chtěla také zlepšit komunikační strategii v rámci tedy textů mých pozměňovacích návrhů, které předložím. Jsem pro všechny iniciativy, které by nás měly přiblížit těmto eh, občanům v Evropě. A to samozřejmě platí také pro celou řadu dalších programů. Děkuji. Dobře, děkuji. A nyní eh, pan Šeflin se hlásí. Děkuji, paní předsedkyně. A já hovořím jakožto zpravodaj eh, výboru AVKO. Dobře, jedna minuta. Velmi stručně. Chtěl bych dělat panu Džambaskisové a i kolegům. Eh, zásadním problém je článek 11, který vyzývá Evropskou komisi, eh, je výzvou monopolu, eh, které má Evropská komise na iniciativu. Ano. Eh, my tedy v AFKu jak si vycházíme z určitého předpokladu, že by ta legislativa nemusela projít. Myslíme si, že eh, toto 011 eh, to by mělo být eh, daleko lepší pro občany a mm, já bych k tomu chtěl ještě dodat to, že toto není mm, nástroj ani zastupitelské demokracie, ani přímé demokracie. Je to instrument sám o sobě. Máme ho třeba už v Lotyšsku a ve Finsku. Čili tady to eh, v eh, komisi se o tom hovoří jako o čemsi nebezpečném a eh, nyní byla zahájena veřejná konzultace. Možná, že ideálně se podaří tu moji zprávu hlasovat v září. Děkuji paní kolegyně Šojdrova. Já děkuji za návrh, ke kterému se teď vyjadřujeme. Um, jsou tam návrhy na zjednodušení té procedury. Já bych chtěla upozornit na to, že i přesto, že ta procedura je dnes tak složitá, milion, sedm států, tak dále, tak přesto jsou úspěšné iniciativy, není jich mnoho, jsou tři, jestli se nemýlím. Problém je v tom, že přesto, že tito občané překonali tu bariéru té složité procedury, tak vlastně ten výsledek je nula. A já si troufám říct, že je méně než nula, že je záporný, protože to znamená určité e, zklamání těch, toho milionu lidí, kteří něco podepsali, něco očekávají a vlastně na to není žádná odpověď. Takže e, já jsem proti nějakému příliš velkému zjednodušení. Ukazuje se, že občané, když mají motivaci, tak chtějí eh, se zapojit. Jsem pro například eh, některé zjednodušení administrativní, ale jsem proti zrušení identifikačního dokladu. To tedy musím říct panu kolegovi Džambaskému, že bych a nevím, zajímal by mě názor pana zpravodaje Šeflina, protože identifikace těch, kteří se připojí svůj podpis, je myslím, že důležitá proti zneužití. Ale nějaké zjednodušení souhlasím třeba počet těch států a rozhodně souhlasím s prodloužením doby, kterou by na to měli na tuto petici občané mít. Ale otázku mám, jak, eh, jakou změnu bychom měli udělat, aby výsledek té petice měl smysl. To považuji za nejdůležitější. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Děkuji. Jako Já mám jenom jednu <clears throat> věc. Je tady jedna zajímavá záležitost a možná, že už eh, jste se s tím seznámili. A sice je to zpráva institutu z Florencie v této zprávě jsou různé úvahy na všechny tyto zajímavé otázky. Myslím si, že ten základ eh, zprávy pana Džambackého je dobrý. Nicméně jsme z těch 16 eh, iniciativ roku 2012 jsme se dostali na eh, podstatně nižší počet, takže Eh, to svědčí o obtížích a o byrokracii, která zde existuje. V každém případě eh, žádná z těch tří iniciativ se neproměnila v nějaký legislativní návrh. Tady bychom mohli uvažovat také o větší úloze Evropského parlamentu. My jsme například chtěli zorganizovat slyšení v Evropském parlamentu, kde by se vysvětlovaly důvody této iniciativy a kde by se vyvolával jakýsi tlak na eh, radu a případně tedy se nastolil dialog eh, s radou. Co se týče střetu zájmu, já myslím, že ten tady není úplně zřejmý. Eh, v zemích, jako je například moje, existuje taková podobná iniciativa, je to dokonce už určitý návrh zákona a nakonec je to tedy vnitrostátní parlament naší zemi, který rozhoduje. Takže měli bychom do toho zapojit také národní parlamenty. Ano, chce někdo z komise ještě k tomu vystoupit? Prosím. Ano, děkuji mnohokrát. My bychom chtěli připomenout cíle eh, této revize. Myslím si, že je to důležité, protože to souvisí s celou řadou Eh, myšlenek, které se tady navrhují v tomto návrhu stanoviska. Eh, teď cílem je, aby tato iniciativa byla snadněji využitelná, lépe zorganizovatelná a také, aby bylo možné využít eh, plný potenciál tohoto nástroje pro podporu dialogu s občany a jak si přiblížit Evropu občanům. Takže doufám, že tyto hlavní cíle jsou v podstatě tady v souladu s tímto návrhem stanoviska. A pokud jde o časový plán, tak chci ještě vyjasnit, že jsme teď tedy eh, zveřejnili tuto cestovní mapu, to bylo 15, ne, pardon, 18. května. Zpětná vazba už je tedy uzavřená, ale v tuto chvíli probíhá otevřená veřejná konzultace byla zahájena na konci května a bude probíhat až do poloviny srpna, do 16. srpna. A tato konzultace je tady k dispozici ve všech jazycích. A již jsme obdrželi více než 300 příspěvků v rámci této konzultace. Jak možná víte, komise má v úmyslu představit svůj návrh do konce tohoto roku. Také v tuto chvíli se dokončují tři studie, které mají podpořit a vlastně zhodnotit tu iniciativu, aby bylo možné vypracovat návrh. Pokud jde o jednotlivé prvky tohoto stanoviska, tak samozřejmě nemůžeme předjímat, jak bude vypadat návrh komise, ale můžeme říci, že některé z bodů, které jsou zmíněny ve stanovisku, v tuto chvíli komise také podrobně analyzuje. Tady konkrétně chci zmínit právě to téma administrativní zátěže, ale také registračního postupu těch lhůt a e, systému pro online sběr podpisů. A ještě jedno malé vyjasnění, které se týká těch věcí, které jsou zmíněny ve stanovisku. Už tady zaznělo, že počet členských států, to minimální, ten minimální počet členských států tak to není konkrétní počet, ale je to jedna čtvrtina všech celkového počtu. Samozřejmě, když bylo tady 27 eh, členských států v té době, kdy se přijímalo toto nařízení, teď těch 28 s eh, Chorvatskem, ale teď se vrátíme zpátky k 27 ten minimální věk 16 let už je předpokládaný u některých členských států, protože eh, ten minimální věk je definován jako věk, kdy se občan může účastnit voleb do Evropského parlamentu. 16 let je to například tady v Rakousku. Pokud jde o požadavky na data, tak ano, na tom teď pečlivě pracujeme. Konkrétně je to předmět jedné z těch studií, které se dokončují. Ale v tomto návrhu stanoviska my tady samozřejmě souhlasíme, že tou s tím problémy, ale tady se říká ve stanovisku, že to způsobí spoždění, že to vede ke spoždění, ale myslím si, že to není přesně ten problém, ke kterému to vede. Takže to jsem chtěla ještě zmínit. Pokud jde o postup té registrace a o roli komise, která jaksi skutečně zasahuje vlastně dvakrát do toho procesu, tedy za prvé ve fázi registrace a za druhé tedy ve chvíli, kdy je ta iniciativa eh, úspěšná, že tady komise musí reagovat na tu iniciativu, tak tady bychom chtěli vysvětlit, že ten první zásah komise ve fázi registrace je samozřejmě velice odlišný od toho druhého zásahu. Ten první to je v podstatě jenom právní analýza, eh, posouzení toho, zda ty požadavky jsou a ta způsobilost je tady vlastně splněna. Děkuji mnohokrát. Jen herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Pane Džambacký, na závěr máte slovo госпожо председател. Děkuji, paní předsedkyně. Tentokrát budu hovořit pomalej a kratší dobu. Chtěl bych poděkovat všem kolegyním a kolegům za připomínky, také bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům. Těším se na naše další rozpravy k tomuto tématu a doufám, že se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku. Děkuji. Ganz, ganz herzlichen Dank. Takže děkuji. Já přeji vám i všem stínovým zpravodajům mnoho úspěchů, v dalších pracích a dalším vyjednávání. A pozměňovací návrhy Eh, ganz herzlich für 15. července do 4 hodin. Takže chci vám poděkovat za dnešní jednání a ještě připomínám, odpoledne budeme mít jednání v jiném sále, takže si vemte všechny podklady a ve tři hodiny se sejdeme v sále 5G2 a budeme diskutovat s panem komisařem Ansipem, takže to je opět důležitý bod jednání, takže doufám, že řady budou plné. Takže uvidíme se za chvíli a srdečné díky.